Tanto con non ci Sì. Eh, bene, sì, se, se vogliamo iniziare, per favore, se Můžeme-li začít, prosím pěkně, posaďte se, protože nemáme tolik času. Takže e, začneme s malým spožděním. E, poprosím všechny, abyste se posadili, protože máme hodně věcí na programu. Pakliže nemáte žádné poznámky k programu, můžeme začít s dělením předsedy. Chtěl jsem vám ještě jednou připomenout, co všichni víte, že 24 se koná zasedání výboru, kde budeme také volit naše nové předsednictvo, tak jak se s tím také počítalo pro polovinu legislativního období. A poté se budeme zaobírat také tematikou pražského jara, a promiňte, arabského jara rok poté. A vyslechneme si také generálního tajemníka a speciálního zmocněnce pro oblast Středomoří a zvláštního zmocněnce USA pro demokratické změny v Severní Africe pana velvyslance Williama Taylora. A nyní se dostáváme ke schválení zápisu ze schůze ze 17. listopadu, 22. a 23. listopadu a 29. listopadu. Máte k tomu nějaké námitky? Není tomu tak a tím se dostáváme k bodu 4. A to je rozprava o usnesení Evropského parlamentu o zapojení Srbska do procesu evropská integrace. Je to naše první rozprava. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. ledna 2012 v 18 hodin a já bych dal rád okamžitě slovo kolegovi Jelko Kalčinovi, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, kolegové a kolegyně, zástupci Evropské komise, vaše excelence, pane velvyslance. Nejprve jsem chtěl poděkovat sekretariátu, politickým poradcům a celému týmu za podporu při zpracování této zprávy. Více než když jsem před více než rokem představil svou zprávu, řekl jsem, že sám, že se Srbsko nachází e, v významném dobu převratu, ale dnes se také nacházíme v takovém významném bodu změn. Ale tato boda změn e, je blíže Evropské unie, protože v Srbsku došlo k provedení důležitých reform. Gratuluji Srbsku e, k úspěchům a apeluji na vládu, aby do budoucna učinila ještě více, aby pracovala lépe, aby se přiblížila evropským občanům a aby učinila více pro evropskou realitu poslední dva obžalování za válečné zločiny byly také v minulém roce zatčeni, dovezeni do Hágu a to je také nesmírně důležité pro mír a budoucnost tohoto regionu. Srbsko však čelí i nadále důležitým regionálním výzvám, zejména s ohledem na Kosovo. Bylo však dosaženo velkého pokroku. Před více než rokem neexistoval žádný dialog mezi Beogradem a Prištinou. K dialogu došlo až minulý rok a to samozřejmě přineslo veliký výhod pro obyvatelstvo na obou stranách, i když mezi tím došlo k přerušení tohoto dialogu došlo k velice důležitým ujednáním v souvislosti se svobodou pohybu došlo k uznávání univerzitních diplomů a tak dále. E, na základě pomoci ULEXu e, došlo e, také k lepší situaci při zpracovávání rodných listů. Prezident Stadič apeloval na Srby, aby um, odstranili ještě stávající barikády a překážky. Eh, pan prezident se zasloužil mnoho o to, aby tyto barikády, tyto překážky byly odstraněny, aby byly zaručeny tyto čtyři svobody, eh, svoboda osob, kapitálu, zboží. Eh, problematika související s rozdělením Kosova musí být politicky odmítána. Je třeba uh, Eh, odmítnout tuto politiku. Eh, Srbsko by nemělo mít další zvláštní podmínky pro přijetí do EU. Regionální spolupráce je důležitá pro pokrok v evropském integračním procesu. Tato kritéria platila pro všechny státy Evropské unie, které vstupovaly v 2004 a 2007 a platí to samozřejmě pro všechny státy západního Balkánu. Návštěva prezidenta ve Vukovoru a ve Srebrenici byl jasné gesto sloužící míru a doufám, že tyto snahy budou pokračovat i nadále tímto směrem. Především doufám, že vztahy s Bosnou a Hercegovinou budou posíleny. Bosna potřebuje pomoc a přiblížení se k Evropské unii. Rada ministrů z Bosny a Hercegoviny, jakož srbská vláda se musí vícekrát setkávat a nemělo by dojít pouze se setkáním s jednou etnickou skupinou v Bosně. I v rámci státu došlo k pokroku, eh, by byly schváleny důležité zákony, eh, také byl ustanoven zmocněnec pro lidská práva, který vykonává velice důležitou práce a posilují se eh, občanské společnosti. Stále ještě existují velké výzvy eh, spojené s právním státem, s bojem proti systémové korupci, ale je třeba samozřejmě, aby existovala vůle pro to, aby se uvědoměle pracovalo na příslušných místech. Důležité je realizovat reformy v oblasti justice. Na to je zapotřebí dostatek času a potírání korupce musí být posíleno, zintenzivněno. Rada pro boj proti korupci potřebuje politickou podporu a srbská vláda musí pochopitelně reagovat na zprávy odpovídající rady, která se tímto zaobírá. V minulém roce urazilo Srbsko dalekou cestu. Občané mohou volně cestovat v oblasti šengenského prostoru a e, chceme-li zabezpečit budoucnost západního Balkánu, musíme Srbsko i nadále pokrokovat, musíme pomoci mladým vznikajícím demokratickým institucím při potírání organizovaného zločinu a korupce. To je totiž něco, co si přejí také obyvatelé Srbska. Ale na to potřebujeme profesionální, nezávislé sdělovací prostředky a všechno to bude snažší, Eh, pakliže vyjednávání s Evropskou komisí budou zahájena a pakliže se otevřou kapitoly 23 a 24 a proto musí náš výbor zaujmout jasnou pozici k tomu, aby Srbsko dostalo statut kandidáta a aby byla co možná nejdříve zahájena jednání. To by byl také signál pro to, že uznáváme a respektujeme srbské reformy a tímto způsobem může být zabezpečen mír v Srbsku i v jeho sousedství a v celém regionu. Pro tyto cíle se musí zasazovat samozřejmě i všichni v Srbsku, jak vláda, tak opozice, jak vládní, tak nevládní organizace, individua i celá spole- jednotlivci i celá společnost neboť pro mírovou budoucnost se musí zasazovat všichni a proto naprosto podporujeme Srbsko a srbské občany. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a děkuji vám také mnohokrát za vaše doplnění která, a pozměňovací návrhy, která, které očekáváme co nejdříve. Já osobně se domnívám, že 18. leden je možná příliš krátká lhuta a protože příští čtení se koná až v únoru, možná by bylo dobré tuto pozměnu posunout. Mm, First of all, I would like to say that I can easily add my... Děkuji mnohokrát. Já bych nejprve rád řekl, že se samozřejmě mohu snadno připojit k tomu, co právě řekl Jelko Kacin. návrh eh, je vyvážený. Blahopřeji zpravodaji Jelku Kacinovi ke skvělé práci. Jsem si jist, že na základě tohoto návrhu nakonec přijmeme dobré usnesení, které pomůže Srbsku i nám. Srbsko má opravdu příležitost podniknout rozhodný krok vpřed v integračním procesu v tomto roce. Komise jasně uvedla ve svém doporučení eh, udělit kandidátský status a já doufám, že to pozbudí zemi k tomu, aby pokračovala v reformním procesu a že nepropásne tuto příležitost. Je důležité aby proces integrace zůstával eh, v Srbsku eh, vysokou prioritou v politické sféře. To může mít pozitivní dopad nejenom na samotnou zemi, ale na celý region. To eh, má obzvlášť velký význam vzhledem k nadcházejícím volbám v tomto roce. Ať už bude jejich výsledek jakýkoliv, Srbsko musí zachovat kontinuitu v procesu integrace. V loňském roce se zaznamenali dobrý pokrok v několika oblastech, zejména v oblasti spolupráce s ICTY, s Mezinárodním eh, s Tribunálem pro biologii Jugoslavy, ale také v dalších oblastech, jako je soudnictví či veřejná zpráva. Nicméně důležitá složka se bude týkat vztahu s Kosovem. Já vítám zahání dialogu mezi eh, Bělehradem a Prištěnou v loňském roce a domnívám se, že Srbsko by mělo učinit maximum pro to, aby tento dialog byl konstruktivní. Nemělo by pouze navrhovat, ale také provádět eh, dosažené dohody. Stále jsme znepokojeni situací na severu Kosova. Srbsko mělo se hrát pozitivní roli v tom, aby se tato část Kosova, eh, aby se v této části Kosova situace vrátila do normálu. Eh, je dobré, a to bych rád zúraznil, že zpráva zmiňuje eh, situaci menšin, zejména v Sanžaktu a Prešovu, ale také ve Vojvodině. Je velice důležité věnovat podrobnou pozornost také těmto otázkám. A na závěr Zaznamenali jsme, že Srbsko se velice snaží pracovat na svém kandidátském statusu eh, v minulém roce. Eh, samozřejmě ještě existuje prostor pro zlepšení, nicméně doufám, že tato zpráva pomůže zemi udržet zaměření na tento cíl a že tohoto cíle také nakonec dostáhne. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane Kukane. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům Nejprve pan šef Plyn na dvě minuty. Thank you, president. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já chci poblahopřát panu eh, Kasinovi k výborné eh, zprávě. Je plná opravdu zásadních informací. Všeobecně jsem toho názoru, že Srbsko dosáhlo významného pokroku. Eh, všichni víme o těch hlavních tématech, to znamená zatčení mladiče a hadiče, pokud jde o vývoj v jiných oblastech, zdá se mi, že v Srbsku stále existuje značné penzum iluzí, pokud jde o otázku Kosova. Mnoho lidí stále přemýšlí o tom, že by, Kos- že by Kosovo mělo určitou interní samostatnost v rámci Srbska, případně, že celé Kosovo by bylo eh, by mělo nějaký zvláštní diplomatický status, který by byl analogický eh, oblastem v jižní části Kosova. To je ovšem, myslím, naprostá iluze. Dlouhodobě toto není přijatelné řešení. Souhlasím s tím, že změny, pokud jde o zprávu eh, věcí veřejných a zprávu oblasti spravedlnosti je, eh, jde správným směrem. Justiční oblast však není zcela reformována, místní samozpráva také nefunguje tak, jak by měla. A dodal bych ještě i to, že hospodářská situace je opravdu velice, velice vážná a myslím, že do značné míry přispívá k tomu, kolik lidí zneužívá svou pravomoc, svou možnost cestovat bezvízově do šengenského prostoru. V zásadě Srbsko má evropskou budoucnost, ačkoliv je potřeba, než se tato budoucnost zrealizuje, udělat ještě mnoho a mnoho. Ehm, všichni podle kritérií víme, která jsou ta nejrelevantnější kritéria a ty nejrelevantnější ehm, oblasti. Status kandidátské země je představitelný na příštím samitu, ale uvědomme si, že nás čekají volby v Srbsku a může se změnit ještě mnoho. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkujeme, pane Šepfline. Dále. Paní Köper. Děkuji, pane předsedo. Text Jelko Kačina je velice vyváženou zprávou a je, myslím, velice dobrým základem pro diskusi. Velice jasně podává obrázek o situaci v této zemi s těmi velkými výzvami, které před ní stojí. Vzhledem k stávající situaci, kolegové, a vzhledem k stávajícím problémům, ehm, existuje veliké riziko stability pro celý region. Jak víme, komise navrhla status kandidáta pro tuto zemi, ale rozhodnutí rady z prosince tento návrh nepřijalo vzhledem k německým námitkám. Všichni víme, že Srbsko podniklo velké, země, eh, velké změny a eh, hodně kroků správnou cestou. Zatknuli Mladiče a Hadžiče, eh, pracují na důležitých legislativních zákonech, například zákon o restituci, ale kolegové zmínili další celou řadu témat. Jedním z těch témat je Kosovo. Ale všichni víme, že eh, k této činnosti jsou potřeba dvoustrané činnosti a nesmíme být kontraproduktivní. Myslím si, že potřebujeme ještě důkladně prodiskutovat Eulex a jeho přítomnost v Srbsku, zejména pokud jde o přítomnost během posledních dvou let, protože se objevuje celá řada otázek, pokud jde o aktivitu Eulexu. Otevřených otázek je stále celá řada, ale každopádně pokud tato země nedostane ani status kandidáta, a to ani do března, tak eh, srbští občané budou mít dojem, že veškerá snaha byla k ničemu. Má frakce eh, se tohoto obává, protože to představuje riziko eh, pro mír a stabilitu v regionu jako v celku. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že my jako celá Unie musíme rozhodnout, zda chceme pokračovat v rozšiřování nebo ne, protože se jedná o daleko větší otázku než pouze o otázku Srbska. Jakákoliv reluktance bude znamenat další nárůst nacionalismu v tomto regionu. Nacionalistické síly už zde jsou, vidíme to v Srbsku a nejenom v Srbsku, ale v celém regionu a e, rovněž to bude znamenat vývoj centrifugálních sil e, v tomto regionu. Takže já si myslím, že pokud jde o rozšíření na západním Balkáně, nacházíme se na, ve velice důležitém bodě, jakožto Evropská unie, a musíme se jasně rozhodnout. Děkuji. Děkuji mnohokrát, e, paní Kopa. Paní Brantner, dvě minuty. Děkuji vám. Děkuji, děkuji pane předsedo. Přeji všem kolegům Šťastný nový rok všem těm, kterým jsem ještě neměla eh, tu přitost popřát. Já vám chci poděkovat. Jak zaznělo již přede mnou, je to skutečně vyvážená zpráva mezi na jedné straně tím, že musíme uznat a převítat důležité reformy, ke kterým došlo, vnitřní reformy, ale také samozřejmě spolupráci s ICTY, a na druhé straně ovšem zpráva poukazuje na to, co ještě chybí. Takže myslím, že opravdu se vám podařilo dosáhnout velmi vyváženou návrhu. Já bych jenom možná upozornila na jednu věc, kde bychom případně mohli být kritičtější. Týká se to reformy soudnictví a zejména eh, procesu přeskumu po, eh, po jmenování státních zástupců. Eh, viděli jsme interní zprávu naší delegace, delegace EU tedy v Bělehradu, jejich vyhodnocení toho, jaká je realita a co bylo zveřejněno, zveřejněno tedy to hodnocení to co bylo zveřejněno, je takové, že tento proces jmenování státních zástupců eh, byl už učebnicovým příkladem ehm, podrývání justice. Takže eh, v listopadu vzniklo nové hodnocení a já si myslím, že bychom se měli vyžádat, seznámit se s ním, eh, tak abychom měli skutečně jasnou představu o tom, jak je vývoj. Myslím, že by možná bylo tedy užitečné tuto, eh, tuto věc také zmínit. Možná ne z hlediska kandidátského statusu, ale z hlediska rozšíření je důležité, aby, eh, aby byla zachována důvěryhodnost, takže tady bych na tuto věc upozornila. Eh, chtěla bych, s tomu, abyste to dále sledoval. No, pokud je o kandidátský status, jak víte, je tady je stát ten velký slon místnosti, ten, jsou to vztahy s Kosovem. A Myslím, že samozřejmě o to nemůžeme odlížet, ale na druhou stranu, pokud srbská vláda bude plně implementovat dohody, kterých bylo dosaženo, tak eh, pak bychom měli být spokojeni. A také musíme provádět eh, přeskum nad působením Eulexu v Kosovu. To musíme také zcela jasně říci. Musíme sledovat, zda jsou ty eh, zdroje účinně vynakládány. Takže eh, tolik ode mne, děkuji, děkuji vám za vaši zprávu a těšíme se na další spolupráci. Děkuji paní Brantnerové a nyní další kolegové. Musím vám, vás všechny omezit řečnické doby na půl minuty. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem velice poděkovat našemu kolegovi Kačinovi za jeho zprávu. Rád bych řekl, že velice lituji skutečnosti, eh, že v prosinci eh, rada eh, řekla jasné ne pro statut kandidáta. Myslím si, že to je politování hodné a že je to rozhodně špatný signál. Chápu, že Tady je série států, které jsou proti a které možná nebyly možny, nebyly schopny dostatečně vyhodnotit význam dohody prosincové, protože možná, eh, že byly jiné státy, které se dostatečně vyhodnotily to, k čemu došlo. A v únoru na radě ministrů a potom na březnové radě eh, se snad dohodne tento status. Ale to, co jsem viděl, eh, a to byla anketa v Srbsku, Norsku eh, vydaná po novém roce, že tady byla 52% eh, podpora pro integrační proces. A to přitom v atmosféře, která není eh, příliš povzbuzující pro vládu, která bere tuto otázku integrace velice vážně. Eh, jistě víte, že hned po rozhodnutí rady z 9. prosince eh, víceministr Bošira Deřič eh, odstoupil. Pro ně je mnoho ve hře. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji, pane Predo. A slovo má pan Svoboda. Pan Svoboda je předsedou pracovní skupiny pro Západní Balkán. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit velmi stručně. Myslím, že to je velice dobrá zpráva. Nebudu opakovat, což zaznělo od kolegů. A je to také velmi důležitá zpráva, zejména v těchto dnech, protože náš signál, jak zaznělo od kolegů, by měl být jasný. Potřebujeme kandidátský status pro Srbsko a není to jenom kvůli Srbsku, protože po přistoupení Chorvatska k EU je velmi důležité, vyslat jasný signál, že tím celá hra nekončí a že také největší země v regionu má právo na přistoupení k EU, pokud samozřejmě budou splněny podmínky. A myslím, že by bylo katastrofou, kdyby v únoru a březnu nepadlo uh, opět rozhodnutí, stejně jako v prosinci. Myslím si, že parlament by tedy měl vyslat jasný signál. abych si uh, Eh, Já bych ocenil, kdyby eh, velká většina kolegů mohla podpořit vynikající zprávu pana Kačina. Děkuji, pane Svoboda. A nyní pan Tanok, stínový zpravodaj, a proto má dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se za pozdní příchod. Ano, moje frakce by rovněž ráda poblahopřála panu Kačenovi k jeho skvělé zprávě. Já jsem s okolností také stálým zpravodajem tohoto výboru pro Černou horu, takže samozřejmě velmi zajímá, co se děje v sousední zemi Srbsku, i když nezastávám názor některých, že obě tyto země je třeba eh, slučovat, pokud je o přistupování k EU. Každou zemi je třeba posuzovat eh, samostatně na základě jejich zásluh, jakožto samostatný svrchovaný stát. Nicméně Srbsko dosáhlo eh, pokroku Eh, byli zadrženi všichni váleční zločinci, došlo eh, k výrazným hospodářským a jiným reformám, i když já jsem stále poněkud znepokojen, zejména pokud jde o korupci eh, v procesu privatizace, a to i v Londýně mi napsal jeden můj volič pokud investice v Srbsku a myslím, že Eh, celá otázka článku 359 trestního zákonníku, který je aplikovan selektivně někdy, tak aby byly hájeny některé obchodní zájmy, představuje problém. Takže myslím, že nezávislost a proškolení soudců musí být prioritou v celém procesu. Myslím, že je zklamáním, že posud, eh, Srbsko nebylo, mm, Srbsko nebyl udělen kandidátský status. Doufám, že se co nejdříve kandidátskou zemí stane. Podle mého názoru totiž Srbsko eh, splnilo ten požadavek týkající se IKTY. A samozřejmě stát se kanadáckou zemí neznamená automaticky právo na zahájení přístupových jednání, i když eh, to by mělo navázat měně hladce a brzy. Myslím si, že eh, je eh, ten problém s tím, že se nyní oddělují ty věci. Černá hora chce také zahájit jednání. Já si myslím, že tady není možné, aby, eh, abychom země západního Balkánu učinili kandidátským země, pak tam se to najednou zastavilo. Eh, doufám tedy, že eh, země západního Balkánu nakonec jednou vstoupí do EU, konec konců je to, je to právě ta věc, která stmeluje, združuje mít nějakou evropskou perspektivu, severoatlantickou perspektivu v NATO, to dává zemím vyhlídky na určitý, na určitý stupeň prosperity, to také známkou demokracie. Samozřejmě eh, otázka eh, Kosova je stále nedořešena. Já vítám ten eh, dialog, který nyní běží. Předseda tomu pan Kupr pod záštitou baronky Ešnové. Přeji jim mnoho úspěchu, ale samozřejmě dokud toto nebude dořešeno, tak budeme mít velké problémy s občanskými vztahy na Balkánu obecně. Děkuji, pane Tanoku, a nyní opět na 1,5 minuty pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, poděkoval velice srdečně kolegovi Kacinovi za tuto velice vyváženou zprávu. Srbsko je důležitou zemí v regionu, ale ne jedinou důležitou zemí v regionu, jak se Srbsko samo rádo vidí rozhodně si zaslouží uznání za úspěšné <clears throat> reformy, které musí pokračovat i nadále. Důležité je modernizace Srbska, aby Srbsko nezůstalo vězet ve starých stereotypech. Srbsko uz, zaslouží uznání při snaze o zlepšení sousedských vztahů. Avšak eh, Srbsko musí se zříci aktivit mimo svých hranic souvisejících s tím, co přesahuje legitimní obavy o dobro určité etnické skupiny. Teď hovořím o Vojvodině. Ve Vojvodině se ukázalo, že tento region může být průkopníkem při evropské orientaci Srbska. Pro pokrok vyjednávání a pro normalizaci vztahu s Kosovem však obě strany nesou svůj díl odpovědnosti. 13. ledna Srbové oslaví nový rok a proto chci popřát šťastný nový rok. Srbům a hodně úspěchu do vyjednávání. Děkuji mnohokrát a nyní pan Belder. Ja, dank wel, eh, meneer de voorzitter, eh, collega. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane kolego Kačine, přečetl a prostudoval jsem si eh, vaši cennou práci s velikým zájmem a v podstatě e, s ní souhlasím. Avšak odstavec 16 se mi jeví poněkud přehnaný e, ve stávající formulaci. Domnívám se, že mm, zpravodajství je třeba kritizovat. A e, výpovědi týkají týkající se toho, co řekl Kafat na to, to bylo správně. To, to by se možná mělo ještě jednou uh, přepracovat. Um, to, co se týká tematiky Káforu a NATO. Ale odstavec 17, tady se hovoří o situaci ve specifických oblastech a eh, já jsem slyšel, že geopolitické faktory uh, v této souvislosti posilují význam Turecka a je třeba je zohlednit. A co by bylo možné ještě zahrnout, je skutečnost, že srbská vláda se musí postarat o to, aby chudé oblasti v Srbsku byly podporovány, zejména na jihovýchod, na jihovýchodě e, jsou ještě menšiny, které potřebují pomoc. Děkuji. A nyní další poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem se připojit k blahopřáním na adresu pana kolegy Kačina. Jenom několik poznámek. Chci odporovat panu kolegovi Kopovi. Nebyli to Němci, kteří byli proti. Eh, na radě bylo více vlád, které se vyslovily proti rozhodnutí dát Srbsku tento titul status kandidáta. Musím říci, si že z německého pohledu je to aspoň v té době to byla rozumná reakce, protože v té době Just měl německé a byly, bylo zautočeno na německé a rakouské vojáky v Kosovu a je třeba také proskoumat náladu v zemích, kde se otci posílají do regionů, eh, kde mají podporovat míra, pak se s nimi nakládá tímto způsobem. Ale ještě jedna poznámka k tomu, co řekl pan Svoboda, že by bylo správné stejně udělit statut kandidáta, aniž by byla zahájena jednání z mnoha politických důvodů, které to již zazněly. Za druhé, v bodě, kde vítáme dialog, bychom měli být obšírnější. Nelze jenom konstatovat, že vítáme dialog, musíme říci, že očekáváme, že výsledky tohoto dialogu budou také realizovány, protože když budou jenom na papíře, nepomohou nikomu ani v Kosově, ani v Bělehradě. A za třetí chci říci, že mě nesmírně těší, že Srbsko vydalo v minulém roce válečné zločince ale chci k tomu dodat, že to nebylo jenom podmínkou pro nás, ale že to bylo zároveň reakcí na nezbytné nakládání s otázkami lidských práv, které se týkají také obětí těchto dvou zločinců a bylo důležité, aby byly vydáni. A poslední bod, výjimačně jsem si zajedno s panem Tanukem, to, co pan Tanuk líčil eh, z Londýna, to mi bylo řečeno také v parlamentu často a kvůli té, to justiční potíži a privatizačním chybám jsem psala prezidentovi, ale ten mi do dneška neodpověděl a doufám, že dnešní diskuze povede k tomu, že se to změní. Grazie. Děkujeme mnohokrát, paní Bak. Eh, kolega Gones, minuta a půl, prosím. Thank you, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I já jsem přesvědčena, že je důležité eh, zajistit status kandidáta eh, pro Srbsko v našem hledáčku. Není to důležité pouze pro Srbsko jako takové, ale pro celý region. Samozřejmě jsem přesvědčena také, že musíme vyžadovat konkrétnější pokroky v tom, co se týká zejména pokud jde vztahu ke Kosovu. Eh, velmi děkuji panu zpravodaji, blahopřeji mu k dobré práci, protože, jak už bylo mnohokrát řečeno, je to zpráva velice dobrá. Je dobře vyvážená a zohledňuje celou řadu regionálních faktorů, jako je například spolupráce, která je naprosto zásadní pro postup eh, ve věci tohoto statutu kandidáta. Co mě zajímá? Mě zajímají kodaňská kritéria, eh, a zejména samozřejmě spolu souvisí a zejména eh, svoboda médií nebo její nedostatek a hrozby žurnalistům. Pokud jde o reformu justice, já jsem obdržela velice podrobnou zprávu eh, od eh, Evropské asociace Evropské asociace soudců. Je to pod, podrobná zpráva, která však um, identifikuje mnoho problematických oblastí, například body 10 a 11 by bylo možné ještě rozšířit, aby zahrnovaly uh, eh, tuto zcela jasnou kritiku. A pak samozřejmě ty věci týkající se korupce a týkající se privatizace je třeba rozpracovat. A pokud jde také o eh, systém vzdělávání, zde je důležité Eh, eh, řešit situaci například právnických titulů, které se prodávají lidem, kteří se nyní angažují v eh, státním systému justice. Děkuji, paní Gomez. Nyní kolega Kovačev, minuta a půl. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jako mý kolegové i já chci pogratulovat panu Kačinovi k dobré práci odvedené v tomto tématu a vítám doporučení komise udělení statusu kandidáta Srbsku. Já doufám, že dříve, spíš než později, tím vyšleme velice silný politický signál v tom smyslu, že podpoříme Srbsko v pokračování v demokratických reformách a změnách, které budou ku prospěchu jejich, je, jeho občanům a sousedům. Srbsko čelí eh, podobným problémům jako ostatní země v regionu. Korupce, organizovaný zločin, což má historické kořeny, zejména v Srbsku. Bohužel zde stále je napojení na různých a mnoha úrovních v administrativě, státní administrativě. Eh, Svoboda médií, zajištění práv všem menšinám. Integrace Srbska není důležitá pouze pro Srbsko, jak bylo řečeno, ale pro celý region, a to i z historického, politického, hospodářského a infrastrukturálního hlediska, vzhledem k nutnosti propojit celý Balkán eh, s zbytkem kontinentu. A to je důvod, proč zdůrazňuji to, co je pro mě velice důležité téma, to znamená to, aby Srbsko překonalo i určitý psychologický předěl mezi starým komunistickým paradigmatem, nebo respektive mezi tou kulturou starých hrdinů a novým konceptem demokraticky regulovaného státu pomocí institucí, který dává právo menšinám a překonává problémy se svými sousedy. V tomto smyslu bych eh, se také rád dostal k eh, tématu otevření archivů komunistické tajné policie a rád bych eh, doporučil Srbsku, aby předalo příslušnou část tohoto archivu ostatním bývalým jugoslávským republikám. Děkujeme vám, pane Kovačeve. Nyní má slovo eh, kolegyně Bockurt, eh, minuta a půl. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Já mám tři poznámky. Jednak chci poblahopřát panu zpravodaji k výborně odvedené práci. Je to, myslím, velice důležitá zpráva. Musíme pomáhat Srbsku v tomto procesu. Jako ostatní kolegové bych se ráda vrátila k bodu týkajícímu se nezávislosti justice. 100 soudců bylo loni zbaveno funkce bez eh, opodstatnění a to je, myslím, něco, čemu bychom se ve zprávě měli více věnovat. Měli bychom také podtrhnout, co řekla komise týkající se článku 23, pokud jde o základní práva. To je naprosto zásadní téma. Eh, pak ještě několik témat. Práva LGBT, eh, to je také téma, kterému se musíme více věnovat. A poté Eh, celá ta situace v Sančeku. Hovoříme o rozvoji tohoto regionu. Tam je extrémní nezaměstnanost v porovnání se zbytkem Srbska a eh, rovněž je zde důležitá kritika v podobě náboženské svobody nebo respektive jejího nedostatku. Takže to jsou věci, které bych s panem zpravodajem chtěla prodiskutovat a budu předkládat pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkujeme vám mnohokrát, paní Bockurt, a nakonec eh, rozpravy kolega Peterle, minuta a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu kolegovi Kacinovi za eh, za dobře odvedenou práci. Podobně jako ostatní kolegové, děkuji mu eh, za to, že vypracoval takovouto přehledovou důležitou zprávu o kandidatuře Srbska. Po různých pokrocích je Eh, nyní jednoznačně část přidělit Srbsku status kandidáta a krize v EU by neměla být překážkou, v tomto spíše by měla být podnětem pro posílení procesu pro přístup Srbska. Mám ještě dvě poznámky. Nejprve pokud jde o Kosovo. Kosovo není pouze věc, kde je potřeba další podpory, je to také věc, kdy vyžadujeme kontinuitu. Potřebujeme výsledky a potřebujeme dynamiku. A druhá, druhé téma je justice. Eh, zde v této oblasti došlo k mnoha pozitivním změnám, ale i přesto musím říci, že je nadále důležité eh, zajistit nezávislou justici, která v současnosti nezávislá vždy není, zejména pokud jde o vlastní, ale i zahraniční občany. Eh, v tom smyslu jsem dostala informace. Doufám, že um, už eh, do března budeme mít eh, informace o nových reformách, tak, aby byly překážky, které existovaly ještě v prosinci odstraněny. Děkujeme. A na, nakonec pan zpravodaj na závěrečné poznámky. Pane Kačine, máte slovo. Pane předsedo, myslím, že by bylo moudré vyslechnout se také Evropskou komisi, než to, než já zareaguji? Je-li to tedy potřebné? Ano, přesně tak. Máme tady někoho z komise? Paní Faron, prosím, máte slovo. Pardon. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Komise se může prakticky připojit ke všemu, co zde zaznělo a určitě vítá tento návrh usnesení a chce poblahopřát zpravodaji. Tato zpráva eh, se výrazně shoduje s obsahem stanoviska, které jsme zveřejnili v říjnu a souhlasíme s tím eh, vyvášeným hodnocením, které zpráva obsahuje. Doufáme, že tato zpráva eh, bude vnímána jako pozbuzení pro srbské orgány, aby pokračovaly v reformách a také sdílíme vaši naději, že Srbsko bude co nejdříve udělen kandidátský statut v souhlase s naším vlastním doporučením. Takže celkově hodnotíme tuto věc velmi pozitivně. Jenom bych ráda stručně zareagovala na to, co řekla paní Brantnerová, pokud je o soudnictví. Komise zajišťuje, nebo provádí eh, velmi podrobný monitoring situace v soudnictví v Srbsku. Eh, velice eh, dobře víme o té zprávě, která byla zmiňovaná, což mimochodem není zpráva delegace komise, ale nezávislých expertů. Sdělíme znepokojení vyjádřené v této zprávě a nastolíme tuto věc se srbskými orgány. Nicméně to stanovisko naše celkové hodnocení se zakládá na samotném procesu s dlouhodobou perspektivou a celkově e, stále zastáváme názor, že tato reforma je velmi důležitá, e, že stojí za to tu reformu v Srbsku zrealizovat a také si ceníme skutečnosti, že Srbsko podniklo tak širokou reformu již velice, e, v již velice rané fázi svého přibližování EU. To znamená mnohem dříve než řada jiných kandidátských zemí či těch, kdo usiluje kandidátský status. Eh, Takže to, to vše oceňujeme, což ale samozřejmě neznamená, že eh, chceme eh, zamhuřovat oko nad případnými nedostatky a velice přesně tato téma nastolujeme se srbskými orgány. Tak to jenom bych ráda, ráda rozptila případné nedorozumění, že chceme uplatňovat dvojí metr. Skutečně tuto věc sledujeme velmi dopodrobná. Děkuji. Dobře, děkujeme doktorce Zafaranové a není na závěr pan zpravodaj Kačin. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji vám za vaše příspěvky a za vaše velmi konstruktivní slova. Jsem přesvědčen, že předložíte relevantní poznací návrhy, příslušné poznací návrhy, které poté budeme moci soustředit do kompromisu, což nám umožní na jedné straně realističtější a úplnější obrázek o pokroku dosaženém e, srbském, ale na druhé straně nám to umožní působit stimulačně na srbské orgány, tak, aby činili maximum, a to ve velmi krátkém období. Rád bych připomenul, že hlasovat budeme 1. března, to znamená týden předtím, než Rada bude přijímat velmi důležité rozhodnutí pro eh, budoucnost Srbska. Naše diskuse a naše poznací návrhy tedy eh, mohou opravdu ovlivnit pozitivní vývoj v zemi. A ještě jednou bych rád vyzdvihl, že samozřejmě my se můžeme snažit, eh, jak nejlépe umíme, ale je to především eh, Srbsko, jeho vláda, parlament, které musí přesvědčit členské státy o vhodnosti udělení kandidátského statusu co, statutu co nejdříve. Padlo mnoho relevantních slov, já bych rád eh, navázal tam, kde přestala Evropská komise. Ano, samozřejmě reformy soudnictví eh, jsou nesmírně důležité a také velmi složité, ale nemůže to být nekonečný příběh. Samozřejmě žádá se to mnoho času, bude to dlouhodobý proces, ale musíme se co nejdříve začít věnovat těm hlavním problémům. Objevily se určité zvláštní přístupy, které třeba co nejdříve překonat. A nejlepší způsob, jak překonat aktuální situaci a e, nastavit, nasměrovat to všechno správným směrem a vnést to správnou dynamiku, je zahájit jednání, otevřít kapitoly 23 a 24. Jakmile se toto stane, vše poběží mnohem rychleji a hladčeji. Takže ještě jednou, já nejsem pouze proto udělit Srbsku eh, status, kandidátský status, to už to samo pro sebe mnoho znamená. A pokud chceme dosáhnout reálného pokroku a chceme také, aby tento proces měl prospěch i pro sousední země a širší region, pak eh, a teď, abyste mi nepochopili špatně, ale musíme na nějak se tlačit, tlačit jako předu a zahájit eh, přispá jednání. To byl nejlepší přístup. Padla zde slova na adresu Eulexu, nebo ohledně Eulexu. Eh, já souhlasím, ale jenom bych rád připomenul, že zpráva o Kosovu bude tím místem, kde je třeba eh, řešit EULEX, ne ve zprávě o Srbsku. Je důležité, aby Srbsko s EULEXem spolupracovalo, to také musíme zdůraznit a dodržovat. Na druhé straně nedávné incidenty na severu Kosova byly ponaučením pro všechny strany, ponaučením o mnoha věcech. Všechny strany se musí chovat profesionálněji a když podávají zprávy o těch událostech, tak to, co chybí v počáteční fázi, se těžko napravuje později, protože tyto incidenty vyvolají velmi emocionální atmosféru na veřejnosti, v médiích, politice a škody jsou obrovské. Takže kdykoliv hovoříme o srbsko srbských institucích, eh, rád bych eh, připojil eh, také srbská média. I ta nesou zodpovědnost za vytváření mnohem lepší, produktivnější, konstruktivnější nálady ve společnosti. Pan Tenok zmiňoval jeden z článků, které mohou být komplikované. Je to článek 359 o zneužití funkce. Máme mnoho informací, že tohoto článku je zneužíváno, že lidé byli eh, ve, věz, ve vazbě ve vězení eh, po velmi dlouhou dobu, co je naprosto nepřijatelné, ale já jsem přesvědčen, že Srbsko chápe, oč běží a situace se zlepšuje. A na závěr bych ještě uvedl, že čekám na vaše poznací návrhy a jakmile je budeme mít všechny pohromadě, pokusíme se Pokusíme se združit do kompromisu a dát vám ještě více času na projednání kompromisních návrhů, než se bude hlasovat 1. března. Stejně tak, jako tomu bylo do posud. Děkuji vám všem za pochopení a za podporu. Děkuji, pane Kačine. Rád bych ještě jednou připomenul, že 31. ledna ve 12.00 je termín pro předložení pozněcích návrhů které projednáme 29. února. A jak nám připomněl zpravodaj, hlasovat se bude 1. března a v plénu poté se bude hlasovat na druhém plénu v březnu. Nyní bod číslo 5 našeho pořadu dne. Je to usnesení k zprávy o pokroku Turecka na cestě k přistoupení za rok 2011. Jde o první výměnu názorů. Rád bych požádal zpravodajku, aby se vrátila na své místo, protože se právě chystám jí udělit slovo. Takže poprosím vás, abyste se připravila. A pokud jsou připraveni všichni, dávám slovo paní Omen Rojtenové. Pane předsedo, eh, Pakliže se tady kolem ne hlásí tolik lidí o slovo, tak doufám, že to budou kolegové, eh, kteří mi poblahopřejí k dobré zprávě a kteří ho nebudou kritizovat, kteří nebudou kritizovat tuto zprávu. Dobře. Eh, kolegové, na základě zprávy o pokroku, mm, kterou vypracovala komise, na základě celé řadě jednání, která jsem vedla během četných návštěv, během cest zahraničního výboru, bych vám rád dnes představila můj návrh usnesení. Eh, jak jste na to u mě zvyklí, pane předsedo, budu kritická, ale spravedlivá. Pokoušela jsem se eh, porovnat vývoj od roku 2005, to znamená kritické body, se zohledňují v této zprávě, ale znamená to také, že došlo i k pozitivnímu vývoji, který také musí být zmíněn, protože je třeba být spravedlivý. Pane předsedo, stěžejní body, které jsem zakotvila ve své zprávě, jsou na jedné straně spolupráce mezi Evropskou unii a Tureckem. To znamená, když se podíváme na vývoj. Znamená to, že e, naprosto na sobě vzájemně závisíme Turecko a Evropská unie. A to také znamená, že na obou stranách je zapotřebí angažovaného přístupu no to znamená ze strany Evropské komise, jakož ze strany Evropské rady, je třeba si uvědomit, že Turecko je země s nesmírně důležitou pozicí, která za prvé souvisí s otázkou bezpečnosti pro nás, pro všechny, a za druhé s dobrou životní úrovní jak v Turecku, tak u nás v Evropské unii. A v návrhu usnesení konstatuji, že eh, sil, závisíme silně Eh, navzájem na sobě Evropská unie a Turecko. Eh, je tady veliký potenciál hospodářského růstu v Turecku. Turecko je důležité pro energetické zásobování eh, Evropské unie a máme potenciálně také synergie mezi zahraniční politikou EU a Turecka. Pane předsedo, tato vzájemná závislost přinesla pozitivní výsledky jak pro nás, tak pro Turecko. A musíme se angažovat na obou stranách, jak v Turecku, tak v Evropské unii. A obě strany musí spojit svou angažovanost, své angažma s očekáváním e, ze strany Turecka je možno předložit jasný úspěch, zejména co se týče vztahu se sousedními státy. A co se týče Evropské unie a jednotlivých členských států, měli bychom se také postarat o to, aby nová agenda komise byla podpořena. Pan komisař Füle eh, se o tom také zmínil, když představoval hodnotící zprávu. Jedná se také o vytvoření podmínek pro to, aby bylo možno otevřít kapitoly, které jsou významné nikoli pouze pro Turecko, ale i pro nás. A pane předsedo, eh, k zahraniční politice a k potírání terorismu. Tady je třeba vyvinout intenzivní spolupráci, která poslouží jak Evropské unii, tak Turecku. A poté, pane předsedo, tady je řada dalších důležitých bodů v mé zprávě. Nejprve názorová svoboda, svoboda vyjadřování. Já si tak trochu obávám a mm, dělám starosti o mm, svobodu tisku, eh, protože víme, že určití novináři jsou stále ještě pronásledováni a zejména v oblasti sdělovacích prostředků jsou nepoměrně vysoké pokuty a dochází stále k blokování webových stránek. Eh, otázka spravedlnosti hraje také velkou roli. Vyšetřovací vazba trvá tak dlouho, eh, že na to musíme pohlížet již jako na trest samotný. Eh, dochází k celé řadě zatčení aktivistů v oblasti lidských práv i k zatýkání politiků i novinářů. A k ústavě, a o tom už jsme se vícekrát zmiňovali, po volbách v roce 2011 v říjnu se dostal do chodu opět politický život a mám radost z toho, že v Turecku existuje veliký konsensus v souvislosti s tím, že je nutná nová ústava. Ale tato ústava musí být také významným příspěvkem pro vyřešení stávajících problémů turecké společnosti. Pane předsedo, ještě jednou konstatuji, reformy jsou významné pro zemi jako takovou. Nemusí to Turecko přece dělat pro Evropskou unii. Je třeba, aby to země učinila pro sebe. Chceli se stát eh, státem eh, dobré životní úrovně, eh, kde lidé žijí v míru. Tímto návrhem usnesení bych ráda podpořila také proces, který by měl vyústit ve vznik nové ústavy založené na zásadě demokracie, svobodě základních práv, plurality a kde bude také jasně poukázáno na to, že jedně tak je možno podpořit soužití a soudržnost turecké společnosti. Považuji za nesmírně důležité, aby všechny politické strany i občanská společnost byly zapojeny do tohoto procesu a navrhla bych abychom výsledky tohoto procesu eh, také samozřejmě neustále sledovali. A ráda bych, pane předsedo, oslovila ještě několik bodů specifických. Eh, svoboda vyznání. Eh, s uspokojením musím konstatovat, že tím, že v srpnu roku 2011 byl přijat nový zákon o nadacích, protože byl změněn zákon z roku 2008, z února 2008 a to je veliký pokrok. A to není všechno. E, rovněž na lokální úrovni existuje ještě poměrně nesvobodná situace. Jednali se o možnost činnosti nejrůznějších konfesních vyznání. A proto e, je nutno, aby reformy v oblasti náboženské svobody pokračovaly. Další bod zbuzující obavy i ze strany komise bylo neustále postavení ženy v Turecku a mě těší kroky, ke kterým došlo eh, v Turecku, ku příkladu v souvislosti s se smlouvou týkající se boji proti domácímu násilí, protože Turecko podepsalo odpovídající dohodu Rady Evropy. A tady se nejedná pouze o to, aby byly vydávány odpovídající zákony. Je třeba mít tady referenční osoby, příklady. To by mělo zůstat prioritou pro tureckou vládu, protože jedině tak je možno změnit mentality. Kromě toho eh, se velice kriticky stavím eh, k protokolu ke smlouvě s Ankary. Tento protokol musí být bezpodmínečně mm, uskutečňován. A co se týče Kypru, eh, podporuji jednání, které jsou směřovány ke sjednocení Kypru. Eh, vím, že se teď nachází tato jednání v určité kritické fázi a velice doufám, že všechny zúčastněné strany budou konstruktivně přistupovat eh, k tomuto jednání. Neměli bychom se soustředit na problémy, ale měli bychom se společně soustředit na jejich řešení řešení. Neboť, pane předsedo, máme tady co dočinění se zásadními otázkami. A Turecko musí daleko intenzivněji projevit snahu o řešení. Další otázka je otázka Kurdů. Zde je potřeba, aby skutečně se o to zasazovali všichni, nikoli v pouze vládnoucí strany, ale rovněž i opozice, jakož i lidoví zástupci. A ještě jeden choulostivý bod, a to je vízová otázka. Je důležité, aby obchodníci, studenti, zástupci nevládních organizací měli lepší možnost cestovat do Evropské unie a podporuji to, co učinila komise a jednotlivé členské státy pro realizaci vízového kodexu. To ovšem znamená také závazek pro Turecko. Znamená to tedy, že readmisní smlouva musí být podepsána a naplňována životem. Jedině pak můžeme dospět k dalším krokům v oblasti usnadnění víz. Pane předsedo, toliko moje poznámky ke zprávě a velice se těším na připomínky kolegů. Děkuji. Si honorevole. Děkujeme, eh, paní koleg... Eh, děkujeme eh, paní Omen Reutem. Máme zde asi zhruba 25 žádostí o slovu a komisi a poté musíme mít prostor pro závěrečné poznámky zpravodajky. Takže bohužel musíme skutečně dodržovat čas, který vám stanovím. Eh, řekli jsme si tři minuty pro stínové zpravodaje a minutu a půl pro všechny ostatní. Paní Flotre, eh, předsedkyně delegace pro Turecko a stínová zpravodajka pro zelené. Tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Omen Rytanová. Myslím, že jste eh, přišla s návrhem zprávy, který v té aktuální fázi vyjednávání eh, s Tureckem. Je správně se tam, to znamená na jedné straně eh, potrhujete vzájemnou závislost Turecka a Evropské unie a jen, na druhé straně nějak eh, nezastěňujete či nepřislazujete to, že Evropská unie nyní v, v době arabského jara by měla být motorem, který pomáhá reformám v Turecku, Eh, s tím, a pokud proces vyjednávání eh, prakticky eh, jaksi vymizel, nemůžeme takto přispívat k té dynamice. A já si myslím, že toto je celkový postoj, který já rozhodně podporuji. V té zprávě si myslím, že určitě nesmíme sledovat, pokud je o jasnou zmínku o antiteroristickém zákonu, Eh, který je právním základem uplatňovaným pro zadržování eh, aktivistů, žurnalistů, eh, mírových odpůrců či kritiků politické, politiku na tomto základě se ocitají eh, za mřížemi. A dále také, pokud o ten požadavek členských států o lepší spolupráci v eh, protiteroristickém boji s Tureckem, to ano, ale protiteroristický zákon v Turecku, to je třeba jasně vyjasnit, eh, protože dnes to přispívá k totalitním, k totalitních metod a dává to příliš velký prostor soudcům, který zneužívají tento zákon. Dále pokud je o postupy policie, tady také, myslím, můžeme, jak to činí Evropská komise, požadovat nezávislý mechanismus eh, kontrol u stížnosti a vyšetřování, eh, pardon, u, u žalob a vyšetřování, protože policie nadměrně eh, používá sílu a je třeba, aby nad ním byl vykonáván demokratický dohled. Nejsem si jistá, zda je třeba přebírat prohlášení nebo na prohlášením turecké vlády ohledně kyperského předsednictví, neměli bychom přilívat olej do ohně, známe tuto retoriku. Já sama eh, eh, mám předsedkyně, která toho, znám předsedkyně, která toho příliš, příliš využívá, takže bychom neměli sami přispívat k dramatizaci této věci a toho nadcházejícího předsednictví. Myslím rovněž, že pokud je o migraci, možná bychom měli jít ještě dále, protože se mi zdá, že návrh otevřeného dialogu paní Mastremové je více dynamický než to, co sami uvádíme v tomto textu a já předložím poznací návrh tak, abychom nežádali po Turecku podepsat readmisní dohodu. Já vím, že jsme v menšině ale poprosím kolegy, aby si to dobře přečetli, než budeme žádat po Turecku, aby to, aby to podepsalo. A na závěr ještě poznamenám, že Turecko dnes, pokud je o některé země Středomoří, není vzorem. Nikdo asi nechce slepě kopírovat nějaké vzory, ale je, spíše zdrojem inspirace a intenzivnější spolupráce, zejména v oblasti zahraniční politiky a politiky sousedství, je tato užší spolupráce, kterou bychom mohli rozvíjet s Tureckem a e, která e, nyní je oslabena, tak ty politické překážky je určitě třeba odstranit, tak aby samotná Evropa mohla v tomto regionu světa uplatnit veškeré své možnosti a schopnosti poskytnout podporu politickým a demokratickým reformám. Děkuji. Děkuji, paní Flotr. Nyní pan Obiol, snad tři minuty, prosím. Gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Obecný přístup, který byl zvolen ve zprávě, je velmi pozitivní a eh, znamená veliký dobrý základ diskuzi, protože oč se jedná? Jedná se o pomoci dosažení pozitivních důsledků tím, aby zaujal Evropský parlament eh, dobrou pozici pro vyjednávání mezi Evropskou unii a Tureckem a také ještě v obecnější rovině se jedná o eh, ty vzájemné závislosti, které eh, zpráva popisuje mezi Evropskou unii a Tureckem. Z velké části sdílím to, co řekla naše kolegyně Lima Omenreuten, ale rád bych také poukázal možná na tři body, které se mi jeví velice důležité. První, a již tady o tom padla zmínka týkající se skutečně zneužívání antiteroristické legislativy v souvislosti se svobodným vyjadřováním názorů eh, v tisku, ale také co se týče politického života v zemi. Před třemi dny lídr základní opoziční strany a ČP, pan Kilik Doroglu, se stal obětí iniciování eh, procesu, který může znamenat zrušení jeho imunity eh, v národním zhromáždění. A to je eh, skutečně znak situace, která může dovést Turecko do spirálu do této spirály špatného uplatňování politiky a politizace justice, což by mělo velice negativní dopad na zemi. A proto si myslím, že je třeba požadovat, aby proces dialogu a hledání koncesu eh, vyústil skutečně v novou ústavu, ale aby se to řídilo skutečně zásadou dělby moci a nezávislosti. To je, to je absolutně zásadní otázka. Druhý bod, který se také vyzdvihuje, jsou bilaterální vztahy mezi Evropskou unii a Tureckom, eh, které procházejí dramatickými změnami souvisejícími s arabským jarem. Eh, s Dochází tady k procesu eh, reformy a dělby moci v zemi na základě politického a sociálního konsensu. A eh, může to být důležitá inspirace, která by mohla vyústit v uskutečnění tohoto procesu, o který usilujeme. A za třetí je třeba více zdůraznit podporu návrhu pozitivní agendy komise Neměl by to být jaksi podmiňující proces vyjednávání, ale otevřít perspektivu vylepšení bilaterální spolupráce v nejrůznějších oblastech, které bychom jako parlament měli podpořit. Děkuji. Kolega Lansdorf, tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já chci ze všeho nejdříve poděkovat za eh, dobrou zprávu, která byla předložena. Já se na ní chci podívat eh, poněkud v širším kontextu evropských vztahů. My jsme zažili určitý, určitou eh, fázi kroků zpět, tak zpráva komise eh, je velice důležitá, protože stanovuje, jakým způsobem Turecko pokračuje v práci a eh, jaké, jaké je veřejné mínění tureckých občanů o Evropské unii. V některých členských státech EU je to velice podobné. Hovně, hodně se hovoří o tom, že turecko-evropské vztahy jsou v určité kritické fázi, ale já si myslím, že to je právě to nejhorší, co můžeme nyní dělat, takovou tu retoriku, umožňovat přijat takovýto přístup. Eh, pozitivní přístup je naprosto zásadí pro tyto vztahy a tyto vztahy tím pádem musí dostat nový impuls. Ehm, dobré je, že se otevřely nové kapitoly v našich vztazích, ale důležité je také to, abychom se nezaměřovali pouze na technické aspekty tohoto procesu, ale abychom měli skutečně obecnou pozitivní agendu pro vztahy Turecka a EU. Eh, proto má frakce na podzim Eh, jednala se zástupci turecké vlády a občanské společnosti tak, abychom tuto pozitivní agendu mohli vytvořit. Eh, potřebujeme, aby se tak řeklo, eh, novou pozitivní agendu do nového roku, protože nový rok, rok 2012, bude velice složitý. Budou volby ve Francii, ve francouzském schromáždění se schválil zákon, který podle mého názoru a názoru mnoha mých kolegů je naprosto kontraproduktivní. Budeme mít kyperské předsednictví, to bude také velice složité. Eh, a obecně rok 2012 bude znamenat velkou zodpovědnost pro tyto vztahy mezi námi a Tureckem. Eh, hlavní zpráva eh, je, že potřebujeme podpořit tento pozitivní signál, to je dobře. Za další musíme dále diskutovat a korigovat příslušná témata musím poznamenat, že vývoj eh, tureckého hospodářství je pozitivní, ale eh, když se podíváme na HDP na hlavu, tak je Turecko někde mezi eh, Lotyšskem a Rumunskem. A pokud se podíváme na doporučení Rady pro růst, tak si nesmíme nic, nic nalhávat, že by Turecko mělo být nějakým výrazným způsobem konkurenceschopné v evropském prostoru. A dále což je velice důležité, se musíme zaměřit na svobodu tisku, svobodu médií obecně a vůbec situaci svobod v Turecku. I, i toto je potřeba ve zprávě dále zdůraznit. V Eh, prosinci bylo zatčeno devět eh, žurnalistů eh, společně s těmi mnoha ostatními, kteří už zatčeni byli dříve. To vůbec není přijatelné pro právní stát. Není možné zneužívat protiteroristické zákony, to je potřeba zohlednit. Další agenty byly také zmíněny například liberalizace víz a strategický dialog o zahraničně politických a regionálních tématech a pokud jde o pokroky v celní unii pokud jde o vyjednávání EU s třetími státy. Musíme eh, samozřejmě zohlednit to, čeho jsme už dosáhli, ale nové kroky hrají také důležitou roli. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám, pane Lansdorfe. Eh, kolega Salavrakos, tři minuty, prosím. Dobrá, takže nyní eh, běžní řečníci, to znamená nikoli stěnoví zpravodajové, eh, kteří budou mít, eh, tady, budete mít tady nyní 1,5 minuty. Ještě pan Salafranka, jako dvě minuty jako koordinátor, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Návrh usnesení, který nám předkládá kolegyně, je podle mého názoru velice vyvážený neskrývá ani stinné stránky, vyzdvihuje pozitivní stránky a vlastně oslovuje všechny problémy, se kterými máme co dočinění, včetně choulostivých problémů týčí, týkající se nedodržování protokolu dohody z Ankary a nebo potíže, eh, kterým budeme čelit za kyperského předsednictví. Já bych se chtěl soustředit na tři aspekty eh, zprávy eh, paní zpravodajky. První bod, to se týká bodu G úvodního ustanovení, kde se hovoří o vzájemné souvislosti Turecka a Evropské unii eh, ve velice významném objemu. Musíme si uvědomit významnost těchto údajů. Za druhé je třeba vyzvihnout význam Turecka z energetického pohledu jako transitní země pro vedení e, energie z Kavkazu a potom význam Turecku v souvis, Turecka v souvislosti s arabským jarem a s Blízkým východem. Myslím si, že je třeba e, ve všech těchto aspektech vést dále jednání s Tureckem. A jeden bod, který nevidíme ve vaší správně, paní zpravodajko, je, jakým způsobem se odráží ve veřejnosti tato situace. Eh, možná, že to nebude přímo blokování situace, ale třeba určité lhostejnosti. Eh, myslím, anebo neklidu. Myslím si, že je nutné zdůraznit také, eh, jaké nálady panují ve veřejnosti a myslím si, že to by mělo být ještě dodáno do návrhu zprávy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Dále kolega Tenok, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát paní Omenrojčin jménem mé frakce Turecko skutečně je e, velkou hospodářskou a politickou silou v oblasti Blízkého východu, ale musím s politováním říci, že e, poslední posuny v zahraniční politice směrem od NATO a evropského přístupu a blížící se spíše k politice Iránu, jak jsme viděli například v jejich nedávné podpoře Iránu, pokud jde o um, i otázky sankcí na úrovni OSN, je politování hodné. Eh, Politování hodné jsou také nové vztahy k eh, Izraelu, to vidíme například na pokusu Turecka prolomit izraelskou námořní blokádu vůči Gaze. Eh, Turecko je také s části problémem, pokud jde o kyperskou otázku, například pokud jde o blokády kypersko-tureckých přístavů a tak dále a nebo například eh, těžba nerostných surovin v eh, zcela jasně kyperských suverénních vodách a e, nebo dále navrácení Gustava Faroši do, e, e, do nikosijské justice. Dále zde zcela absurdně vidíme neuznávání Kypru jako suverénního státu, ačkoliv Turecko chce být kandidátskou zemí Evropské unie. Podobně jako přítel Arménsk, Arménie musím konstatovat, že Turecko nezaujímá vůbec pozitivní přístup v této věci, například Eh, objevují se zde blokády, které zvýhodňují třetí země na úkor eh, této země malé, což způsobuje konkrétně v, Armén, v Arménii eh, velké problémy. V odstavci 31, to nemohu podpořit, se říká v podstatě to, že Arménie si za to může sama, ale to není pravda, protože tato, tato blokáda hranic je naprosto jednostraná akce ze strany Turecka a jedině Turecko ji může zrušit. Rovněž eh, za mnou přišly eh, londýnské kurdské skupiny, které si stěžují eh, na užívání chemických zbraní proti partizánům a na bombardování arménských usedlostí v pohraniční oblasti. Turecko bohužel nemá dobrou historii, pokud jde o dodržování lidských práv. Například Eh, v historii jsme zde viděli arménskou genocidu a v nejnovější eh, době eh, turecký, tureckou reakci na zákon proti genocidě schválený v francouzském generálním schromáždění. Myslím si, že je na čase, aby tyto věci byly konečně zlepšeny. Děkuji, pane Tenoku. A nyní stínový zpravodaj, který opustil místnost, se vrátil. Je to pan, pan, pan Salafrankos, takže máte slovo na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, já osobně patřím k těm, kdo se domnívají, že svět se bez Turecka nemůže obejít. Konec konců je také pravda, že ani Turecko nemůže žít bez zbytku světa, ale eh, problém je, jak eh, zajistit, aby to Turecko pochopilo, protože někdy se tato země chová způsobem, eh, který lze sotva označit za respekt ostatním zemím. Myslím si, že návrh usnesení paní Omen Rytnové je naprosto vyvážený a spravedlivý. To, co jsem právě řekl, je jaksi na úvod. Konstatuji, že Turecko má určité fixní eh, myšlenky, představy, které eh, vytváří určitou patologii, například neuznání Kyperské republiky. Tento eh, přístup je skutečně škodlivý, zejména Zeměna není, když nás čeká kyperské předsednictví. Myslím si, že velká země nemá právo se takto chovat. Pokud je o otázku přistěhovalectví, ta je, myslím, velmi dobře zpracována v textu. Hovoří se o vztazích dobrého sousedství, tedy dobrých sousedských vztazích s Řeckem, které třeba posilovat. Rád bych připomenul, že před pár dny pan Gilmas, eh, bývalý turecký premiér, eh, vystoupil s prohlášením, eh, v němž zmínil roli tajných služeb Turecka a jejich působení v Řecku, eh, což eh, vyvolalo sérii požáru eh, v době, kdy paní Celerová byla ve vládě. Nebudu o tom říkat více. Všechny tyto věci jsou zmiňovány. V usnesení je to velmi dobře prezentováno a myslím si, že to nás musí vést k tomu, abychom si kladli otázky a také Turecko to musí, musí vést k tomu, aby se kladlo otázky, aby se konečně začalo chovat jako skutečný hráč na mezinárodní scéně. Děkuji, pane Slavrakosi. Není pan Mavro Nikoles na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych za sebe řekl, že předložený text je dobře sepsán, vyváženě a je to skutečně text lepší než text, který jsme to měli v minulém roce. Rád bych se zmínil o kyperském, kyperském problému. Myslím si, že Turecko by mohlo přispět k vyřešení kyperského problému, zejména ve Famagustě. Turecko by mělo skončit s kolonizací severní části ostrova je tady návrh, který předložil pan Svoboda v tomto ohledu a který byl schválen i na plenárním zasedání. Myslím si, že je důležité skoncovat s tímto problémem kolonizací a rezoluzace. Toto usnesení je skutečně zásadní pro vyřešení kyperského problému, protože bude-li tento fenomen pokračovat a pakliže demografic politická rovnováha eh, bude eh, deformovaná v severní části Kypru nepřispěje to k řešení. Problémem je eh, z, koncovat s okupací severního Kypru a k tomu by mělo dojít co možná nejrychleji. Eh, také se v textu vyškrtl text eh, bezprostředně, eh, okamžitě a rád bych, aby se do textu vrátil. A co se tuče hrozeb, které vyslovilo Turecko na adresu kyperské vlády, tady bohužel se to nezobrazuje v textu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a není pan Petrle na minutu a půl. Eh, pane předsedo. Velmi mě těší, že naše kolegyně Omen Reuten je tak kritická, ale zároveň tak pozitivní, jak to sama říká o sobě a bylo by dobré, kdyby tato vzájemná závislost Evropské unie a Turecka, o níž stále hovoříme, se odrazila také ve kvalitě politických vyjednávání mezi Tureckem a Evropskou unii. Vítám pozitivní agendu Evropské komise, ale přesto bych si přál dosažení pokroku i v těch otázkách, které, by, které zatím brání eh, procesu vstupu. Těší mne, že paní zpravodajka dává tak velký význam reformním změnám, které jsou tak důležité pro Turecko, aby tento proces mohl zůstat otevřený. A také je důležité pro vyřešení kurdské otázky, protože na základě těchto změn se vše staví do nového kontextu. Rád bych ještě jednou řekl, že Turecko přikládá význam kurdskému regionu. I v jiných oblastech došlo k pozitivnímu vývoji. Mnohé je třeba ještě učinit, ku příkladu v oblasti justice. Špatné je, že se tak dlouho čeká na zahájení procesu, na zahájení soudního řízení a musí být naprosto jasně stanoveny podmínky pro zatčení a zadržování lidí ve vazbě předběžného zadržení a vyšetřovací vazbě. E, je nezbytné zlepšit podmínky v této oblasti. Děkuji. Umě. Děkuji. Nyní e, kolega Šáke, minuta a půl, prosím. Thank you. Pardon, kolegyně Šáke. Děkuji. Já budu velice stručné. stručná. Chci poděkovat paní zpravodajce za eh, dobře připravenou zprávu, která zdůrazňuje důležitost našich vztahů pro obě tedy strany. To je velice relevantní myšlenka. Ale jak říká turecké přísloví, dobří přátelé si musí umět říci pravdu a je zde stále několik problémů, pokud je o základní svobody, například svoboda vyjadřování a svoboda eh, projevů i na internetu a v jiných médiích. Paní zpravodajka zmínila eh, zásadní problémy v případech Sledgehammer a Ergenekon. Ehm, já si myslím, eh, že si musíme dát pozor na to, aby ty obavy, které formulujeme, nebyly, ne, nešly jedna proti druhé. Eh, takže já chci zdůraznit konkrétně tři věci. Jednak se zmiňuje nedostatek diverzity politických stran vzhledem k nedostatku přístupu eh, na politickou scénu vzhledem k té desetiprocentní hranici. Dále jsou zde obavy o pluralismus ve volebním procesu. Dále zde jsou nedostatky v oblasti boje proti terorismu. Eh, musíme eh, zříci i to, že dochází ke zneužívání protiteroristických zákonů. A za další je, jsou tady obavy o eh, zachování základních práv, ačkoliv zároveň hovoříme o Turecku jako o příkladu demokratické země v daném regionu. Takže všechny tyto věci je důležité poněkud lépe vyvážit a vytvořit jakousi širší a větší závislost. Musíme zejména zdůraznit demokratické hodnoty, právo na spravedlivý proces, oddělení pravomocí a systém kontrol, protože jedině to zajistí ta základní práva, která, základně, která prosazujeme a na tom chceme v Turecku spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Paní Žanaku nebo pan Žanaku na minutu a půl, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala paní Omen za její zprávu, protože již několik let popisuje velmi objektivně eh, situaci v Turecku. Já bych ráda konstatovala toto, či už na tyto připomínky. Eh, ve vnitřních záležitostech eh, Turecko eh, zaznamenává pokrok v oblasti ústavního pořádku, eh, práva o nadacích a tak dále. Pokud je o vnější politiku, zahraniční politiku, tady se situace zhoršuje rok od roku. Nezaznamenáváme žádný pokrok. V případě Izraele, postoj Turecka a také reakce ohledně uznání arménské genocidy ze strany OSN. Konec konců Němci eh, uznali chyby, kterých se dopustili v minulosti a stalo se to také součástí školských osnov. Já nechápu, proč Turci nemohou postupovat stejně a e, připustit tuto genocidu, které se dopustili jejich předci. Myslím si, že to je téma, které ukazuje, že eh, postoj e, Turku zdaleka není evropský, to znamená řešení sporů diplomatickou cestou. E, také bych byla ráda, kdyby zpráva e, řešila či zmiňovala turecké hrozby vůči Řecku a nelegální přelety na řeckým územím. A myslím, že je to možné schrnout do jedné věty. Turecko se chce stát členským státem EU, ale přitom neuznává členské státy EU. Vyvíjí hrozby vůči Kypru, eh, teď už se blíží eh, předsednictví. Eh, myslím, že jsem slyšela pana Lambsdorfa říci, že kyperské předsednictví bude problematické, protože by tomu tak mělo být, protože se to Turecko nepřeje. Myslím, že je třeba upřesnit naše pozice. Buď to Turecko chce vstoupit do EU a pak se musí řídit určitými pravidly, anebo se nepřeje vstoupit do EU. Děkuji, paní Kopa. Děkuji. Já nesouhlasím s paní Janako Řekla bych, že i v oblasti vnitřní politiky Turecko neučinilo, co mělo. Dokonce se domnívám, že Turecko by se mělo rozhodnout, jaká bude jeho orientace. Zda je nadále zajímá Evropská unie, zase chce stát vzorem pro arabský svět. Pak se zdá, že Turecko není na správné cestě. Stíhání eh, pana eh, Kiliže Deroplu, lídra opozice, to, že více jak 100 eh, novinářů je nyní ve vězení a další skutečnosti, které nemám čas zde všechny vymenovávat, ukazují, že Erdoganova vláda chová ambivalentní přístup A pokud je o zákon o nadacích, který přivítala Evropská unie, to znamená a také eh, zákon o vrácení majetku menšin těmto menšinám, zůstává eh, pouhým kusem papíru. Vůbec eh, tato, tento zákon není prováděn. Pane Erdogan, vláda neučili vůbec nic pro provádění tohoto zákona. Pa, zpráva paní, návrh zprávy paní Omen Rytonové je jako obvykle skvělým základem pro diskusi, nicméně je tady třeba adresovat, je třeba říct, že některé otázky, které jsme uh, dali panu Rogonovi jeho vládě, zůstaly bez odpovědi. Pan Daf na minutu a půl. Pane předsedo, já se domnívám, že je to první rok, kdy neuvádíme explicitně podporu procesu přistoupení, ale místo toho vyjadřujeme eh, pozitivní hodnocení eh, programu komise, agendy komise. Pokud zajmeme tento přístup, pak bychom asi měli být eh, více kritičtí vůči agendě komise musíme si klást otázku, zda je to skutečně náhrada, alternativa pro přistoupení. A zda se domníváme, že obsahuje všechny potřebné složky pro to, aby to byl životaschopný, trvalý strategický rámec pro zlepšování vztahu mezi EU a Tureckem. Můj osobní názor je, že by tomu tak být mohlo, ale je třeba tu agendu doplnit a určitě musí obsahovat výrazněji, eh, výraznější rozměr bezpečnostní a obrané politiky. Děkuji. Děkuji, pane Dafe. Eh, není pan eh, Kasulides, ale ten tu není, takže pan Mauro na minutu a půl. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Já chci svou minutu a půl využít k pokládání dotazů, které snad mohou sloužit jako podněty pro další diskusy. Na základě této zprávy, na základě zprávy paní kolegyně, která se mi ta zpráva velice líbí. nejde ani tak o kritické diskusní partnery, spíš se jedná o otázky, jak jakou pozici my zaujmeme. Protože my se neustále zabýváme pokrokem v Turecku, ale musíme se ptát, co vlastně od Turecka chceme. Eh, všichni naši partneři eh, těch takzvaných stran muslimského bratrstva, eh, které vidíme ve všech zemích arabského jara, říkají, že si berou příklad eh, z strany Erdogan. A eh, to je strana, kterou my v EPP velice pečlivě sledujeme, protože k nám do značné míry patří, takže je to strana mé vlastní politické rodiny. A eh, na jihu Turecka vyhrála tato strana všechny volby. Takže první otázka, otázka zásadní, je, jak vnímáme integraci. Jinými slovy, jak to tam vlastně vypadá, pokud jde o nasazení Turecka ve věci těchto jasných protikladů. Další otázka. Pokud jde o pokroky Turecka, ehm, nesmíme eh, se tvářit tak, jako eh, že umožníme Turecku vytvořit si jakousi pozici, která půjde proti eh, ideje Evropské unie, takovou nějakou neo-otomanskou ideu, eh, která by nutně znamenala vytvoření nových konfliktů v, této, eh, v, té, v tomto regionu. Nicméně stávající situace se zdá být i poněkud jiná, než jak bychom si ji představovali. Takže Eh, jednak samozřejmě musíme zkoumat, co dělá Turecko, ale jednak musíme zkoumat, co děláme my ve vztahu v, v Turecku. Eh, otázek je další celá řada, já už nyní přestanu, abych nezdržoval. Děkuji, děkujeme. Eh, kolega Ovid, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Já jsem spolustínový zpravodaj. Přeji hodně štěstí panu Bělovi a je mi eh, líto, že zmeškám ostatní zasedání k tomuto, ale budu diskusi sledovat velice pečlivě. Pane Dafe, ta pozitivní agenda je hlavní iniciativou pro tento rok a je nutné se jí více zabývat. Vyslechl jsem si eh, připomínky, pokud jde o kompromis, pokud jde o možnost přístupu Turecka. To je velice zajímavá rozprava, která by měla dále pokračovat. Vítám, co říká paní zpravodajka ke kapitole 23, ale myslím si, že je potřeba říci ještě více k těm kapitolám, které například já bych rád viděl otevřené. Sdílím eh, názory, pokud jde o mm, nadále trvající nutnost reform v justici. Já jsem byl pozorovatelem u jednoho eh, tohoto soudního eh, případu. Letos mi bylo zabráněno v přístupu do soudní síně, což je velice nepříjemné, ale ve zprávě samozřejmě musíme zdůraznit i pozitiva. V odstavci 6 paní zpravodajka velice dobře hovoří o tom, jak se vyvíjí ústavní proces, nicméně je potřeba vidět i výsledky. Eh, více lze hovořit i o pozitivní instruktivní roli, kterou Turecko hraje ve vztahu k Sýrii a zbytku arabské, a zemí arabského jara. Eh, plně podepisuji eh, to, co říkal kolega Stabialos, pokud jde o přístup k té hlavní politické straně, eh, k té, k té hlavní o, o, opoziční straně. My nekomentujeme justiční příklad, ale když se vyhrožuje šéfovi opozice ztrátou imunity, je to velice, velice, velice vážná věc, kterou se musíme zabývat. Děkuji. Děkujeme vám, kolego Vite. Kolega Van Bálen, minuta a půl, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ehm, mně by se líbil takový více business přístup eh, k Turecku, jak, jaký vidíme například v té zprávě a jaký podporuje kolega Lambsdorff. Ten biznisový přístup je založen na faktech. Faktem je, že jsme zahájili proces přístupu a kodaňská kritéria platí. Ta jsou relevantní. Samozřejmě je potřeba mít dobré vztahy s Tureckem a Turecko potřebuje mít dobré vztahy s EU. Ale pokud jde o spolupráci, to je něco jiného než přistoupení. Eh, náboženství pro mě nehraje roli. Turkové jsou z většiny muslimové, což není ani pozitivní, ani negativní. Eh, pouze je důležitá otázka náboženské svobody a svobody vyjadřování. To je naprosto zásadní. Když se podíváme na zahraniční politiku, opět fakta, můžeme říci, že turecká zahraniční politika, zejména vůči Izraelu a Iránu, eh, jde proti politice EU. To je fakt. Když se podíváme na postup v otázce Kypru žádný postup není a není ani postup ani v oblasti protokolu z Ankary. To je také fakt. Když se podíváme teď konkrétně na předsednictví Kypru EU, Turecko nemá na výběr. Buď s EU bude jednat, a tím pádem bude jednat i s předsednickou zemí EU, anebo ne. Nemůžou si vybrat. A proto, pane předsedo, je mé stanovisko takové, že k žádnému průlomu nedojde ale je potřeba naopak zaujmout takový ten biznisový přístup i do příštích měsíců. Děkuji. Děkujeme, pane Van Bálené. Kolega Kumocakos, minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci, kterou uskutečnila Eh, v tomto roce ve své zprávě o Turecku. Jsem velice spokojen, že v této zprávě paní madam Otaroyten eh, poukazuje na skutečnost, eh, že je nezbytné ratifikovat námořní právo, které tvoří důležitou součást smluv. Rád bych se zmínil o jedné věci. Víme, že Turecko přijímá celou řadu uprchlíků vzhledem ke své geografické a strategické situaci, ale neměli by být exportováni do Evropské unii. A tato geostrategická poloha skýtá výhody, ale také nevýhody. Rád bych upozornil na to, že Turecko škrtlo vízovou povinnost se zeměmi, jako je Irák a Sýrie, na základě bilaterálních ujednání a to vytváří důležitý problém protože občané těchto sousedních zemí, kteří legálně cestují do Turecka, se mohou stát pod potenciálními ilegálními imigranty do, Evrop, emigranty do Evropské unie a to je problém, který mě velmi znepokojuje. Kromě toho Turecko eh, v období 2011 až 2013 dostane více než 500 milionů euro v rámci eh, rozvojové pomoci ze strany Evropské unie a to je nesmírně důležitá částka, kterou by měla použít pro zabezpečení hranic s Evropskou unii. A důležitý zákon o nadacích zaobírajících se menšinami je velice eh, významný a za to, to bylo důležité i pro řeckou minoritu, která tam žije už celá století a není další řečík. Eh, eh, děkuji, eh, říká paní Gomez. Já děkuji zpravodajce za velice dobře vyváženou konstruktivní zprávu. Podporuji otázku otevření kapitoly 23 ohledně justiční reformy a základních práv. To bude mít zásadní dopady a může to vést ke skutečnému pokroku v rámci interních demokratických reform, které pomohou splnit kodaňská kritéria týkající se například otázky kurdské a dalších. A také eh, týkající se eh, zahraničních politik eh, Kypr a celá ta otázka demokratických rolí, která, kterou, jak doufám, bude Turecko hrát, jak všichni doufáme, bude Turecko hrát ve vztazích k arabskému světu přistoupení k ICC je naprosto zásadní. Co v té zprávě však chybí, je podle mě reference o antiteroristických zákonech a Eh, jejich zneužívání k omezování svobody médií bylo zmíněno, že byli zatčeni nějakí novináři. Eh, samozřejmě je důležité zmínit i také persekuci opozičních stran, byl zmíněn ten šéf té největší opoziční strany a také zde chybí mm, zmínění zodpovědnosti role Turecka v rámci eh, těch neoprávněných uvěznění v Turecku. My jsme včera oslavili eh, desáté výročí zrušení věznice na Gantanámu a eh, v podobných věcech hraje Turecko velkou roli. A nakonec myslím si, že bychom měli zmínit také nutnost toho, že bude v, ve školách povinné náboženství, což souvisí s koraňskými kritérii a musíme být i specifičtější, pokud jde o roli žen v politice a v a na pracovišti. Děkuji za slovo. Děkuji, paní Gomez. Eh, kolega Weigl, minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce, vyjadřují uznání, protože už se eh, celá léta zabývá velice složitými otázkami. V, této, v tomto konkrétním případě se jedná o velice složitou partnerskou situaci. Eh, Turecku musíme ukázat evropskou perspektivu a případné pozdější členství v EU. Pokud, a to musíme zdůraznit, splní podmínky. Takže uznání reform je potřeba jasně říci a musíme také zdůraznit uznání pokroku, kterého bylo dosaženo. A myslím si, že otevřením kapitoly 23 se toto uznání vyjádří a možná by bylo možné otevřít i kapitoly další. Eh, Turecko eh, by nemělo být však tématem naší vnitřní politiky a volebních kampaní. Turecko je důležitý regionální faktor pro EU a samozřejmě jde určitě i o vnitřní zájmy, které neodpovídají všem zájmům EU, ale musíme eh, i tyto věci zohlednit, abychom lépe pochopili eh, zájmy v rámci tohoto regionu. To pak souvisí se zájmy našimi. Eh, nakonec bych se chci připojit k těm kolegům, kteří hovoří o těch problémech v oblasti zatýkání žurnalistů a odsuzují zatýkání žurnalistů v Turecku. Já si myslím, že nastal čas, kdy Turecko musí ukázat dobrou vůli v otázce kyperské a zastavit kolonizaci a musí stáhnout svou armádu. Děkuji za slovo. Děkujeme. Kolega Svensson, minuta a půl, prosím, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. když se podíváme na situaci v roce 2011, komise praví, že Turecko hraje základní roli pro Evropskou unii. To je velice silná formulace. Musíme si uvědomit, že by mohlo Turecko zavřít své dveře mě způsobuje obavy jedna otázka, e, do jaké míry závisí e, Evropská unie na Turecku a naopak je třeba uvědomit si, jakou cestu chceme zvolit. Evropská unie by měla vědět, jakou cestu jí umožní vlastně Turecko a jakou cestu si pro Turecko přeje. Musíme si také uvědomit, v jaké situaci jsou mladí Turci. Eh, jejich situace vzbuzuje obavy. Ve Švédsku mnozí eh, jsou mého názoru. A sice, že bychom neměli pouze myslet eh, na prostě instrukce ze zhora, které je třeba dávat. Je třeba skutečně chopit se této pozitivní agendy, eh, která bude povzbuzující a nepokračovat v opakování těch požadavků eh, ze zhora. To souvisí také s psychologií, která je velice významná. Je třeba podpořit tu pozitivní agendu. Děkuji mnohokrát a nyní mm, paní Veronika de Kaiser na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že pan Mauro a pan Svensson z rozdílných úhlů pohledu osvětlili základní problém našeho vztahu s Tureckem, eh, které se mění a vidíme to a cítíme to, že tyto vztahy se mění v čase. Eh, pan Mauro eh, vyzdvihl eh, kapitální roli Turecka v arabském jaru. Určitě Turecko hraje absolutně zásadní roli, eh, i když odhledneme od slabiny eh, Egyptu. Ráda bych řekla, že v Turecku byly zadrženy čtyři kamiony, které vezly zbraně z Iránu do Sýrie. To znamená, toto je naplnění demokratické role v rámci eh, náboženského modelu, který v Turecku opanuje. A pan Svensson eh, také poukázal na důležitou roli pro energetiku v celé oblasti. Eh, jsou vlastně arbitrem mezi těmi dvěma stranami, mezi arabským světem a mezi Evropou. A to musíme prostě uznat. A zpráva paní zpravodajky to činí. Není, nečiní to tak z úhlu geopolitického, ale tak, jak to dělá, je to přesně správné. Už jsme to několikrát řekli, že prostě vzhledem k Turecku které je arbitrem této hry, si musíme uvědomit také naše meze. Pane předsedo, domnívám se, že v předloze paní zpravodajky by možná mělo ještě jasněji a kritičtěji zaznít to, co zaznělo v diskusi a podporuji také pozměňovací návrhy týkající se pronásledování zástupců odborů. Nyní máte slovo vy, pane předsedo, ale myslím si, že 18. ledna je příliš krátká doba pro předkládání pozměňovacích návrhů a že bychom měli změnit eh, tento deadline. Ano, termín bude 24. ledna v 18.00. Pan Watson na 1,5 minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, Turecko hledalo 42 let na zahájení vyjednávání a od té doby 6 let, to znamená téměř 50 let od té doby, co poprvé vyjádřilo zájem o vstup do EU. Stále není členskou zemí. Patrně nikoho nepřekvapí, že tady se začalo obírat jinou cestou. Ale myslím si, že tato zpráva je nesmírně užitečná eh, v tom, že vyjadřuje uznání za eh, obrovský pokrok, kterého Turecko dostáhlo v přibližování se Evropské unii a já rozhodně souhlasím s obsahem zprávy. Jistě můžeme v Turecku něco skritizovat, třeba reforma volební zákon, zajistit nezávislost médií, eh, civilní, eh, civilní eh, civilní dohled nad armádou, podepsání statutu Mezinárodního trestního soudu a tak dále. Ale pokud toto všechno proběhne, Turecko se jistě stane členem a hospodářská politická logika Eh, připojení Turecka k EU je taková, že bychom jistě měli vyjádřit v této zprávě podporu členství Turecka v EU. Eh, pokud eh, u jedné oblasti bych něco maličko namítl, pak v energetické energetické bychom neměli vnímat Turecko pouze jako transitní zemi, ale měli bychom také se zaměřit na možnosti rozvíjení Eh, obnovitelných eh, energií v Turecku a také v tom Turecku podpořit, protože to bylo velmi užitečné. V roce 27 eh, zpravodajka použila krásnou větu, hovoří o potřebě klidných vztahů s EU. Ale ono to platí oběma směry a není příliš užitečné, když země jako Francie kriminalizují arménskou genocidu, pokud usilujeme o poklidné vztahy s Tureckem. A na závěr, pane předsedo, bych řekl, že kolegové kritizují eh, objem pomoci učené Turecku. Možná bychom měli omezit objem pomoci Turecku eh, na nevíce než 50 pomoci, kterou dáváme Řecku per capita. Grazie, onorevole Watson. Děkuji, eh, pane Vocne. Nyní 1,5 minuty paní Boskort. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci Rie poblahopřát opět k vyvážené zprávě. Když jsme vycestovali do Turecka, jakožto delegace výboru AFET, jedna věc byla velmi jasná. Prakticky všichni hovořili o možnosti zneužívat antiteroristický zákon pro potírání, pro oslavování tedy svobody projevu a samotná vládní strana přiznala, že v této věci je třeba něco učinit. Proto je velice důležité v této zprávě toto téma potrhnout. Nesmí opět docházet k takovému to zneužívání legislativy. ve smyslu oslabování demokracie a svobody projevu. Proto se domnívám, že je důležité, a ve zprávě je to jasně uvedeno, usilovat o to, aby eh, kapitola 23 o reformě soudnictví byla eh, co nejdříve zahájena. Tato tedy kapitola vyjednávání eh, byla co nejdříve otevřena. Také také totiž by bylo možné prakticky znemožnit hlavní opoziční strany v Turecku se jakkoliv vyjadřovat. Co to už bylo vyřešeno, není je třeba neodkládat další ústavní reformy, které již tak se vzaly dlouhý čas. A na závěr si myslím, že je důležité poznamenat, zaznamenat, že Turecko právě oznámilo, že brzy předloží návrh zákona, tak aby se snížila eh, doba možného zadržení ve vyšetřovací vazbě. To si myslím, že také zasluhuje zmínku. Děkuji, paní Boskurt. Kolega Nikolaj, na to a půl, kolegyně Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, toto téma, toto složka, ve které se zatím nepokročilo příliš v agendě Evropské unie, vlastně představuje výzvu pro nás, pro všechny. E, je to složka, e, která je významná pro rozšiřovací proces Evropské unie a Dovolte, abych eh, poukázal na realitu v Turecka. Ano, je pravda, že tady existuje vzájemná závislost mezi Tureckem a Evropskou unii. Tato vzájemná závislost je založena na konání, ale ne na typu spolupráce, který by byl generovaný Evropskou unii. Turecko tady vytvořilo svůj vlastní model, a domnívám se, že tento model ovlivňuje také země, kterých se týká arabské jaro. Domnívám se, že je třeba změnit paradigma týkající se přístupu k tomuto tématu. Turecko musí být považováno za stát, který jako země jako taková a ne eh, jako prioritou vidět, jaké má Turecko vztahy s Evropskou unii. Vím, že je důležité Eh, zohlednit bezpečnostní složku, protože Turecko může být významným partnerem pro Evropskou unii právě v bezpečnostním ohledu, zejména v souvislosti i s hospodářským aspektem. Děkuji paní Nikolaj. Regamento per la Commissione. Due minuti per je právě kompetentní pro oblast rozšíření na Evropské komisi. Děkuji mnohokrát. Pokusím se držet časový limit. Nejprve eh, bychom rádi přivítali to, tento návrh usnesení Evropského parlamentu ke svému okroku za rok 2011. Eh, návrh usnesení se, ty, eh, se týká hlavních, hlavních bodů komise může široce podpořit tuto věc a ráda by eh, poskytla ještě konkrétní, eh, konkrétní odezvu eh, k obsahu zprávy. Za prvé, pokud jde o novou pozitivní agendu pro Turecko, oceníme se vaše podpory, budeme průběžně informovat Evropský parlament o vývoji v této věci. Nicméně bych vám ráda připomněla, že pozitivní agenda pro Turecko doplňuje, nikoli nahrazuje proces přistoupení. Tady totiž padla připomínka v tomto smyslu, takže to bych ráda řek, eh, jasně řekla. Eh, v souvislosti eh, s pozitivní agendou bude komise spolupracovat s tureckou vládou při nastavení rámce pro řešení soudnictví a základních práv, což je kapitola 23, a také spravedlnosti a vnitra, což je kapitola 24. Abychom dostali pokroku v těchto kapitolách ovšem, ráda bych vám rovně řekla, že je to rada, která přijímá screeningovou zprávu a je to také rada, která zahajuje vyjednávání. Z tohoto hlediska tedy eh, vítáme váš apel na to, aby byla poskytnuta screeningová zpráva eh, pro kapitolu 23, což by nám velmi pomohlo i v naší práci na pozitivní agendě. Pokud je o eh, kurdskou otázku, Jednak my podporujeme Turecko v boji proti terorismu, nicméně tento boj musí být veden při plném dodržení základních práv. Měli bychom být obezřetní a sledovat, zda nová ústava nastaví základ pro, eh, správ, pro eh, dobré řešení eh, kurdského problému při tedy vyváženém přístupu z hlediska protiteroristického boje i základních práv. Dále je zde výrazné zaměření na svobodu slova svobody tisku. V naší zprávě vy rovněž jste zvolili tento přístup, který samozřejmě je v jádru demokratické společnosti. Dovolte, abych také ráda navrhla, aby se komise a parlament v tomto roce aby v tomto roce nepolevili, eh, dokud eh, příslušný článek eh, protiteroristického zákona nebude změněn. Takže udržme prosím tuto dynamiku monitorování celého procesu a chci poděkovat zpravodajce Omen Reutenové za vynikající zprávu. Děkuji. Děkuji paní doktorko Zakasi Granš a nyní dostává slovo zpravodajka na pět minut. Takže prosím, paní Omen Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Eh, času je málo, nemohu se vyjádřit ke všemu, ale zkusím to. Aspoň, eh, aspoň něco stihnu. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se vyjadřovali k mé zprávě. To je první věc. Je zde jedna zásadní otázka, na kterou se musíme ptát. Ptal se na to kolega Duff, Mauro, Watson, paní Salafranka, Abiolc. Všichni ti to v podstatě různými slovy formulovali jednu, jednu otázku. Eh, jak to, že máme tak pozitivní agendu? Eh, no, k tomu se ptejme, co to vlastně znamená pozitivní agenda. Eh, kolega Salafranka říká, že v rámci současné atmosféry v Turecku, a v tom má pravdu, eh, když říká, že ta atmosféra je taková, že vůbec nereflektuje Evropu. Co to je pozitivní agenda? Pozitivní agenda je to, že máme podporovat partnerství. To je základní myšlenkou. Ale já bych to řekla zcela jednoduše, pane předsedo. Eh, my jsme v rámci roku 2004 spolu hovořili za nizozemského předsednictví. Eh, kolega van Balen už tu bohužel není, ale eh, v roce 2004 se to všechno odehrálo a pak v roce 2005 byla zpráva o těchto jednáních což byla, eh, což byla také velice důležitá iniciativa, kde bylo stanoveno, jaké, eh, jaké požadavky na Turecko máme, to znamená dodržení kodaňských kritérií, to znamená reformy. Ty požadavky jsou na stole a musíme je tím pádem hodnotit. A do eh, tohoto okamžiku jsem vlastně od rady vůbec neslyšela, že by se tato pozice naše změnila. Proto vycházím, pane předsedo, z toho, že tuto pozitivní agendu vnímáme tak, alespoň tak to tady říkám ve zprávě, že eh, jsme na sobě vzájemně závislí, EU a Turecko. Co to znamená? Na jedné straně to znamená oblast hospodářství, na druhé straně to znamená boj s terorismem a eh, já myslím, že všichni se shodneme, že to je hrozně hezké, všichni můžeme říkat, že to je hrozně pěkná věc. Nicméně, pane předsedo, Eh, terorismus eh, je skutečností a situace, proč, k tomu tak, eh, proč tomu tak je, částečně závisí také na politice evropských zemí vůči obchodu s drogami, se zbraněmi, ale i s lidmi. To není pouze turecký problém, to je problém celoevropský. Já jsem se pokusila jasně říci, že my, pokud jde o boj s terorismem a pokud jde o boj s, se zločinem, pokud jde o hospodářství, v, v těchto všech oblastech jsme s Tureckem na sobě vzájemně závislí. To říkala i paní Šárke, která už to tady bohužel není, ale to se nedá nic dělat. Eh, myslela jsem tím také částečně arabské jaro, které je velice důležitou záležitostí. V podstatě hledáme způsob, jak implementovat do ostatních zemí eh, náhled demokracie, který je eh, aplikován v Turecku. Samozřejmě nechceme říkat, že Turecko je modelovou zemí bez jakýchkoliv vad. Samozřejmě i zde najdeme určité problémy. Nicméně eh, nahlížíme na Turecko jako na zemi, která aspiruje na členství v EU. A změny, které se odehrávají v celém regionu obklopujícím Turecko, je, důle, znamenají, že je pro nás důležité, abychom spolupracovali pozitivně. V oblasti zahraniční politiky například musíme naši pol, spolupráci významně posílit. A pokud Turecko, pane předsedo, požádáme o to, aby zlepšovalo situaci v oblasti lidských práv a justice, eh, nedává vůbec smysl v té kapitole 23 o základních a justičních právech, nedává smysl tuto kapitolu vyčlenovat eh, z této spolupráce, protože je to přesně toto, tato oblast, kde od Turecka požadujeme daleko vyšší penzum aktivity. Společně ještě s náboženskými svobodami, což zmínilo několik lidí, já si myslím, že všechno, co potřebujeme, je obsaženo v mém odstavci 17 Pokud jde teď o komentáře ke svobodě médií, svobodě tisku a zlepšení justičního systému, systému spravedlnosti, já hovořím ve své zprávě o relevantní legislativě. Vpravdou je, že jsem nezabíhala příliš do podrobností. Nezmiňovala jsem to, co jsem se svým týmem původně prodiskutovávala, totiž to, že je potřeba předložit pozměňovací návrh eh, týkající se té protiteroristické legislativy. To je téma, eh, které je v Turecku velice aktuální. A není vlastně otázka, zda eh, sem chceme do té zprávy něco zavrhnout nebo nezahrnout, ale do jaké míry to bude plnohodnotné téma, který se budeme zabývat. A teď k té otázce Kypru ve vztahu k Turecku. To je něco, čím se e, zabývám, myslím, že do, do, do dostatečné míry, protože e, je to téma, které je zpracováno plnohodnotně. Musíme pamatovat na to, že e, pokroková zpráva o Turecku nebude vždy hovořit o stejných věcech jako rok předtím. Myslím si, že je dobře, že se snažíme pokaždé se soustředit pouze na jádro eh, těchto našich sousedských vztahů. A eh, to znamená, ne, že se budeme neustále opakovat eh, ve věcech, které už jsme často i několikrát zmiňovali. Takže v tomto bych požádala kolegy, aby laskavě si tu zprávu pořádně přečetli a byli poněkud zdrženlivější Eh, se svými připomínkami. Pokud budou nicméně potřebovat další vyjasnění, prosím kontaktujte mou kancelář, já se ráda pokusím eh, vaše komentáře do své zprávy integrovat a reagovat na ně, ale prosím, eh, nesnažte se nesnažte se tu pozitivní zprávu, pozitivně kritickou zprávu, nesnažte se ji rozmělnit tím, že sem budeme zahrnovat úplně vše. Eh, poprosila bych kolegy, prosím, nechme to tak, jak to je. Pokud eh, si sem přejete zahrnout určitá další vyjasnění některých témat, která jsou podle vás nevyjasněná, buďte prosím zdrženliví, protože 400 pozměňovacích návrhů nikomu nepomůže. Dobrá, eh, říká pan předseda, děkuji paní zpravodajce. Eh, termín eh, je 24. v 6 hodin večer. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Chceme hlasovat ve výboru v únoru a na plenárním zasedání v druhém, druhém bloku ve Štrasburku v březnu. Nyní eh, pětiminutová přestávka, budeme pokračovat v 11 hodin 20 minut. Dua minuty. Hello. Takže kolegové, kdybyste byli tak laskavi, zaujměte znovu vás svá místa, abychom mohli pokračovat v naší práci. Abychom mohli pokračovat. Vyslechli jsme, máme před sebou rozpravu o přístupu Evropské unie k Bělorusku po prezidentských volbách. Máme to paní Mary Moore, která je vedoucím delegace EU v Bělorusku a mm, také Gunara Viganda, ředitele e, mm, Evropské služby pro vnější činnost pro rusko-východní partnerství Střední Asii a regionální spolupráci a OBSE. A máme tedy se věnovat situaci v Bělorusku po prezidentských volbách 19. prosince. 2010. Nejprve dovolte, abych přivítal naše hosty, také pana Potaševiče, předsedu delegace pro vztahy s Běloruskem a rovněž našeho velvyslance v Bělorusku. Dovolte, abych přivítal Mejru Mórovou a pana ředitele Víganda, jakož i paní Žizel Bosse, která je činná v oblasti bádání v Maastrichtské univerzitě, která nám představí názor expertů v souvislosti s Bělorusí. Milí kolegové, po prezidentských volbách 19. prosince 2010 jsme sledovali další rozvoj situace Došlo také k mimořádnému zasedání, kde byli přítomni pan Buzek, pan File i zástupci občanské společnosti, aby se diskutovalo o tom, jakým způsobem by měla Evropská unie zareagovat na dramatický vývoj v Bělorusku. V červnu minulého roku jsme zmapovali situaci mimo jiné pan Alex Pělacký, jeden z aktivistů pro lidská práva, jeden z nejdůležitějších představitelů bojovníků za lidská práva, byl zatčen a byl odsouzen na čtyři roky. To je rozsudek, který Evropská unie jednoznačně odsoudila a to vedlo k tomu, že v našem Evropském parlamentu se schválili nové usnesení k Bělorusku. Paralelně k tomu delegace pro vztahy s Běloruskem a pracovní skupina pro Bělorusko se zaobírali touto situací a e, pranířovali nejrůznější e, projevy excesu ze strany Běloruska evropských úřadů. A nyní nastala doba, domnívám se, abychom skutečně zhodnotili, jak reagovala Evropská unie na nejrůznější incidenty a jak bychom si mohli představit pokračování či nastolení konstruktivní spolupráce Běl, mezi Běloruskem a Evropskou unii, e, též v rámci politiky sousedství. E, Pan eh, Potaševič poprosil jako první o slovo, eh, jako uvedení do naší rozpravy. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, k tomu, co jste řekl úplně na úvod, mohu já jen opakovat, že uplynul jeden rok od smutných událostí 19. prosince 2010 více než rok již uplynul a mohu říci, že z našeho pohledu, to znamená z pohledu členů delegace pro vztahy s Běloruskem, se situace vyvinula ze zlé k horší. Mám-li to tak říci. Možná si vzpomenete, že v roce 2010 jsme byli optimističtí eh, v diskusi o budoucích vyhlídkách na spolupráci mezi Běloruskem a EU, včetně možnosti omezené účasti Běloruska v parlamentní činnosti eh, v parlamentního schromáždí Euronestu. Nicméně to, co poté nastalo v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010, eh, znemožnilo jakoukoliv spolupráci. po dobu prakticky 12 měsíců jsme sledovali, jsme byli svědky vážných vážného tedy pronásledování opozičních lídrů a také aktivistů za lidská práva, ze strany vlády. Změnili jste při, změnil jste případ Aleše Bělackého, který byl nejenom zadržen, ale také odsouzen k více jak 4,5 rokům odněti svobody kvůli své činnosti v oblasti lidských práv a jejich obhajoby. A co je nesmírně smutné, je, že Ve vazbě mu bylo znemožněno setkat se například s umírajícím otcem, což už je opravdu um, osobní útok ze strany vlády. To Totež platí pro ostatní demokratické aktivisty, kteří byli, eh, kteří byli uvězněni. Mohu zmínit pár men, například pan Bandarenka, který stále ještě ve vězení, dokonce v ještě horších podmínkách, na to a to navzdory špatnému zdravotnímu e, stavu. Stejně tak pan e, Sanikov a Statkevič, e, dva bývalí prezidentští kandidáti, kteří rovněž kteří byli odesláni do pracovních táborů navzdory jejich špatnému zdravotnímu stavu a kontakty s rodinou a s jejich obhájci jsou omezené. Po dobu těch 12 měsíců jsme také zaznamenali proces posilování nedemokratických zákonů a praktik. Mohu zmínit několik nových zákonů, které byly zavedeny, například tzv. dračí zákon, jehož cílem je je zabránit jakýmkoliv krokům občanské společnosti, aktivistů. Lidé v Bělorusku dnes nemají povolen ani tichý protest, to znamená, nemohou vyjít do ulic, aniž by demonstrovali, a pouze se prostě schromáždit v tichém protestu proti rozhodnutím vlády. I za to mohou být občané Běloruska stíháni. Byly přijaty nové zákony, jejich cílem je cenzura na internetu, stejně tak nový zákon o KGB, skýtá nové možnosti sledovat eh, příslušníky občanské společnosti, provádět prohlídky a tak dále. Zároveň se prohlubuje v Bělorusku hospodářská krize. Situace v zemi je kritická a měna oslabila o prakticky 300%, země postižená hyperinflací a výrazně poklesly příjmy domácností. Jsme si vědomi toho, že Evropská unie uplatnila určité sankce, určité opatření, jednak diplomatické sankce, konkrétně zákaz vydání víc, víc jak dvěma stům běloruským činitelům, kteří byli přímo zapojeni do trestního stíhání eh, a rozsudku nad běloruskými aktivisty. Stejně tak ome, velmi omezené hospodářské sankce Eh, které se zaměřily na několik běloruských státních podniků, jejichž aktiva byla zmrazena. Takže byly uplatněny i tyto omezené hospodářské sankce. A na závěr svého příspěvku do této diskuse bych se rád dotázal zástupců Evropské komise a SVČ, Jaké je jejich hodnocení efektivnosti těchto sankcí, jak diplomatických, tak hospodářských? A moje druhá otázka zní, jakým způsobem hodnotíte politiku EU podpory občanské společnosti jejich organizací působících v Bělorusku protože jsme dali těmto lidem před rokem slib, když jsme se s nimi setkali zde na půdě Evropského parlamentu, abychom projednali situaci eh, hned po 19. prosinci, potom zásahu 19. prosince. Děkuji, pane Potaševiči, nyní dávám slovo paní velvyslankyni, panu velvyslanci Gunnar Vigardovi na 7 minut. Jde o ředitele příslušného oddělení pro Rusko-Východní partnerství Střední Asie regionální spolupráce OBS na SVČ. Prosím, pane. Děkuji, pane předsedo. Děkuji výboru pro zahraniční záležitosti za tuto příležitost. Rozdělíme si práci s kolegyní. Já vás seznámím eh, se situací v oblasti evropské politiky vůči Bělorusku a kolegyně vedoucí delegace Mora eh, vám řekne, jak eh, ona vnímá situaci v zemi. Bohužel se musíme připojit eh, ke znepokojení, které se bylo tak jednoznačně vyjádřeno panem Potaševičem. Skutečně dochází průběžně ke zhoršování situace, tady docházelo k němu v roce 2011 a to v srdci Evropy. Tento režim se bojí eh, vnímané hrozby eh, arabského jara a podobných scénářů a, a proto tady používá veškeré scénáře, aby zabránil nezávislému myšlení či jakém, jakýmkoliv projevům nespokojenosti. Eh, zdá se, že vláda je čistě vedena pouze snahou zůstat u moci a ovládat situaci. Posílení vztahu s Ruskem bylo klíčovým prvkem běloruské politiky v uplynulých měsících, jak v rovině hospodářské, tak politické. Určitě eh, eh, se eh, zvyšuje míra ruské přítomnosti, pokud je o převzetí klíčových aktiv. V současné době nemáme v Rusku žádný evropský mm, jaksi, vektor, evropskou silnou přítomnost. A na mě bychom být při, překvapeni, kdyby se prezident Lukašenko opět snažil v nějaké fázi začít uplatňovat evropskou kartu a nějak situace vyvážit. Jak již zaznělo, hospodářská situace je nadále složitá. MMF je hodnotí tak, že zde existuje reálné riziko hyperinflace v tomto roce. Eh, současně je inflace na cirka 220%. Eh, došlo ke dvěma devalvacím, což pomohlo oživení exportu a také vyhlídkám růstu obchodu s Evropskou eh, unii. I tady došlo k určitému zlepšení. Mezi všemi členskými státy panuje konsenzus v tom, že e, musíme pokračovat v již zavedené politice. To znamená e, opírat se především o dva pilíře. Jednak restriktivní opatření e, vůči činitelům, kteří nesou odpovědnost za útok proti občanské společnosti a opozici a na druhé straně se snažit kontaktovat občanskou společnost a širokou veřejnost. Mohu vás ujistit, že nepodnikneme žádné eh, kroky, dokud nebudou propuštěni a rehabilitováni všichni političtí vězni. Rozvoj bilaterálních vztahů bude záviset na pokroku v oblasti lidských práv a demokracie. Budeme eh, pokračovat v restriktivních opatřeních vůči těm, kdo nesou odpovědnost za zásah a budeme se i nadále snažit oslovovat eh, širokou běloruskou veřejnost. Tento týden jsme zahájili diskusy s členskými státy ohledně toho, co více bychom mohli vykonat – z hlediska dalších restriktivních opatření. A další diskuse proběhne 23. ledna na Radě ministru zahraničí. V současné době běží diskuse v orgánech Rady ohledně dalších možných opatření, která by mohla eh, jednak obsahovat rozšíření eh, designačních kritérií, eh, tak aby se to stávalo také na vážné porušení lidských práv a vážnou represi demokratické opozice. Obecně tedy aby to nebylo omezeno pouze na události z 19. prosince 2010, ale případně také na e, subjekty a osoby, které podporují režim a mají z něj prospěch. Kromě tohoto rozšíření e, kvalifikačních kritérií e, je naším záměrem přidat na seznam velký počet dalších jednotlivců, zejména soudců a státních zástupců. A za třetí, případně také označit další subjekty, včetně případně hospodářských subjektů společnosti. Doufám, že dospěme k dohodě v eh, členských státech ohledně balíčku, členským členskými státy ohledně balíčku opatření a očekával bych, že k tomu dojde v nadcházejících týdnech. Předseda delegace pro Bělorusko se dotázal, jaký byl dopad eh, těchto restriktivních opatření, čeho jsme jim dosáhli. Samozřejmě zatím tato opatření nestačila pro to, abychom zvrátili eh, ten obrat směrem k represi v Bělorusku, ale eh, byla důležitá pro udržení politického tlaku. Pravděpodobně byla klíčová eh, pro propuštění celé řady politických vězňů, přestože bohužel stále ještě eh, někteří z nich trpí. Také jde o, jsou důležité, důležité naše vyjádření solidarity s aktivisty, jsou výrazem přístupu Evropské unie založeno na hodnotám ve vztahu k sousedům. Chceme posilovat eh, dialog s opozicí a občanskou společností. Pan Potaševič se ptal také na zvláštní pomoc, která eh, skutečně je plně poskytována, plně prováděna. Máme eh, balíček prakticky 20 milionů eur na léta 2017 až 2013. Podpora je poskytována velmi konkrétními způsoby obětem represe. Eh, také eh, jsme spustili výrazný program eh, stáží a také jsme vybrali projekty nevládních organizací v různých oblastech činnosti. Budeme podporovat také univerzitu v Excelu. Brzy zahájíme projekt, který má poskytovat jazykovou výuku mladým Bělorusům. Zde půjdeme nad rámec evropského příslibu, příslibu ze čtyřnásobit evropskou podporu občanské společnosti. Ovšem vzhledem k nepříznivé situaci si musíme uvědomit, že Eh, implementace této pomoci je nesmírně složitá. Eh, moje kolegyně to ještě doloží, až bude hovořit o změně právní situace v Bělorusku. SVČ a složky komise spolupracují na zajištění eh, finanční podpory pro domácí pozorovatele voleb pro parlamentní volby, které jsou plánovány na září tohoto roku. V červnu loňského roku komise vyzvala Bělorusko, aby s námi zahájilo jednání o vizové facilitaci a readmisní dohodě, tak abychom usnadnili kontakty mezi občany. Bohužel běloruská vláda eh, se rozhodla zatím nereagovat na tuto nabídku. Je důležité nyní eh, více zapojit, eh, více tedy kontaktovat zástupce opozice a konkrétně informovat o Eh, vyhlídka, které může EU nabídnout demokratickému Bělorusku. Za tímto účelem také chceme podrobněji a častěji eh, s nimi jednat o tom, co přesně by eh, představovala evropská agenda a jaké reformy byly nutné, nutným předpokladem. Zabýváme se tím, jak a kdy naplánovat další schůzky se zástupci opozice, tak abychom pokročili v těchto diskusích. Eh, abych to schrnul, pane předsedo, situace v Bělorusku zůstává i nadále pro EU prioritou. Pro tuto chvíli nemáme na výběr, než eh, i nadále reagovat na situaci, která se eh, dále rozvíjí veřejnou demokracii a restriktivními opatřeními, ale zároveň zintenzivněním naší pomoci a kontaktu s občanskou společností. Nicméně Udržujeme také kontakty s vládními strukturami eh, před multilaterální eh, eh, mechanismy v rámci východního partnerství a také v rámci sektora, sektorové spolupráce. Doufáme, že brzy budeme mít možnost zaměřit se na více transformační agendu, tak abychom Bělorusko vrátili do Evropské rodiny demokratických národů. V této souvislosti bych také rád zúraznil vynikající koordinaci s USA ohledně Běloruska čehož eh, dokladem je společné prohlášení vysoké představitelky Eštnové a ministrině zahraničí Clintonové, eh, kde, eh, které bylo vydáno o příležitosti prvního výročí události z prosince 2010. Děkuji mnohokrát. Děkujeme, pane Vigante, a dáváme slovo naší velvyslankyni v Bělorusku, paní Majře Mora. Má opět sedm minut, tedy o něco, sedm minut, aby potom zbyl prostor pro eh, diskusy. Těšíme se na vaše zprávy přímo z Běloruska. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové, přednesu vám stručnou charakteristiku situace v Bělorusku, eh, politickou, hospodářskou, a také pohovořím o nejnovějších vývoji ve vztazích bělorusko-ruských. V průběhu celého roku 2011 byla situace v Bělorusku složitá, hospodářsky i politicky. Na začátku podzimu eh, se objevila jiskřička naděje na zlepšení ve vztazích mezi mocí a společností a ve vztahu k již dlouho očekávaným hospodářským reformám prezident Lukašenko ehm, vyjádřil připravenost k propuštění všech politických vězňů a zahájení dialogu s občanskou společností a opozicí. V srpnu a v září většina politických vězňů, eh, kteří byli zatčeni vzhledem k postvolebním protestům eh, v prosinci 2010, byli pardonováni a propuštěni, nicméně nebyli rehabilitováni. Eh, poslední z nich byl eh, nezávislý prezidentský kandidát Dimitri Us, který byl propuštěn 1. října. Od té doby propouštění skončilo a mezi jinými eh, mimo jiné opozičními postavami prezidentský kandidát Stanikov Stanikov a e, Statěvič e, zůstávají ve vězení e, a další byli odsouzeni k konfiskaci majetku vzhledem k údajnému krácení daněm. Ti političtí vězni, kteří byli propuštěni, mají omezená práva a část z nich zůstává i nadále ve vězení porovnání s dřívějšími takzvanými tichými protesty je organizace a účast na dalších protestech mnohem nižší. Poslední aktivita veřejných protestů proběhla na výročí 19. Eh, prosince, na výročí voleb a 32 lidí bylo zatčeno a odsouzeno k věznění až eh, do dvou týdnů a byla jim udělená i pokuta. Na konci listopadu eh, vstoupila v platnost nová represivní legislativa, která v podstatě legitimizuje staré postupy a kriminalizuje ji eh, aktivitu, která do té doby byla trestatelná pouze podle správního zákoníku. Dávají úřadům možnost cílit na jakoukoliv aktivitu nebo nepohodlnou organizaci, kterou vnímají jako riziko. Vytvoření eh, výzkumného výboru eh, s širokými pravomocemi, eh, která v podstatě přibližuje legislativní situaci situaci KGB, indikují připravenost na prevenci jakékoliv, jakéhokoliv veřejného nesouhlasu. I přes ty indikace že eh, nepokoje vyprovokované krizí se nejspíše nestanou. Nyní hovoříme o diskusi o dalších parlamentních volbách, které jsou připravovány na září 2012. Hospodářská situace je i nadále složitá, ale stabilní. Podle oficiálních statistik se vykazuje růst eh, dochází i k růstu HDP za posledních 11 měsíců posledního roku o nějakých 5,8%, nicméně inflace dosáhla 118%. Eh, analýzy varují před stanovováním vysokých cílů, které nutně budou znamenat další růst inflace, která tím pádem anuluje jakýkoliv růst, kterého se možná dosáhne. MMF eh, nevstoupil eh, do eh, jednání s běloruskými úřady v prosinci vzhledem k nedostatečně silným závazkům k mikroekonomické stabilizaci a strukturálním reformám. Bělorusko udělalo skutečně velmi málo k řešení svých dlouhodobých strukturálních problémů, například na poli striktní kontroly Eh, firem, je zde celá řada státních monopolů a dochází i k dislokaci prostředků vzhledem eh, k vzájemným finančním podporám. Eh, riziko existuje i v oblasti energetiky. Bělorusko je závislé na externích zdrojích a je závislé i na externí finanční podpoře, jak vidíme i v nejnovější době. Rekapitalizace dvou státních bank na samém konci roku, které zasáhlo eh, obrovské znehodnocení běloruské místní měny, znamená určité obavy o to, že eh, v podstatě peníze se znovu použijí pouze na nízkou úrokové půjčky, eh, na podporu neefektivních vládních programů a projektů, což opět vytvoří další inflační tlaky. Nicméně pozorovatelé říkají, že eh, Odliv eh, kvalifikovaných pracovních síl je pro Bělorusko větší riziko než inflace, protože příjmy a úspory veškeré, které populace měla, byly zlikvidovány inflací a devalvací a způsobují odliv kvalifikovaných pracovních sil do, zejména do Ruska. Eh, průměrný příjem v Bělorusku je asi 160 dolarů, v Rusku je to asi 800. Eh, Bělorusko eh, ratifikovalo eurazijském eh, hospodářském výboru s Ruskem a Kazachstánem, což je jaksi nadnárodní instituce v jednotném hospodářském systému. Eh, Eh, která vstoupí v platnost, která začne působit v roce 2012. Tyto tři země rovněž podepsaly deklaraci o vytvoření Eurazijské hospodářské unie pro roky 2014 a 15. Eh, Rusko eh, za to slíbilo Bělorusko masivní podporu v podobě nepřímých energetických podpor, půjček a možnosti nakupovat zdroje. Eh, ropa a zemní plyn ušetří Bělorusku 1,6 miliardy amerických dolarů eh, oproti roku 2011 vzhledem k tomu, že bude platit 181 dolarů za tisíc kubíků zemního plynu eh, oproti 256 dolarům loňský, v loňském roce. Bělorusko ruské firmě Gazprom eh, prodalo práva na plnou kontrolu ropovodu Beltranska za 2,5 miliardy dolarů. Eh, nové energetické smlouvy znamenají transfer, bezpečnější transfer energií do EU. To je nutné poznamenat. Rusko rovněž souhlasilo s tím, že poskytne 10 miliardovou půjčku na vybudování jaderné elektrárny. Eh, Rusko poskytne technologii, palivo, a bude nakládat i s vyhořelým palivem. E, nejen Rusko, i Čína e, nabízí pomoc e, celkově 15 miliardovou úvěrovou řádku v rozpočtu pro společné projekty. Půjčky a další finanční podpora zdánlivě podporuje Bělorusku, Bělorusko v stabilizaci hospodářství a podporuje eh, možnost politických reform. Nicméně zároveň mohou tyto půjčky sloužit jako eh, prostředek, který bude zabraňovat reformám do budoucna. To je z mé strany vše. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda. Nyní dáme slovo paní Želbos z Maastrichtské univerzity. Rád bych ji požádal, aby nehovořila déle než sedm minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám za příležitost promluvit zde a reflektovat politiku EU e, k Bělorusku. Chci se vyjádřit ke dvěma věcem. Jednak se chci zaměřit na to, co si myslím, že jsou tři hlavní pilíře politiky EU, které musí existovat a které existovaly v posledním desetiletí a poté bych se chtěla podívat na možné kroky do budoucna, na možnosti, které EU má. Nejprve tedy, jaké jsou ty tři hlavní pilíře? Podpora občanské společnosti, poté to, čemu říkáme eh, kritická angažovanost, to znamená v podstatě spíše angažovanost než kritika. A za třetí je zde ta, ta, ta možnost eh, toho kritic, té kritické angažovanosti, která je spíše kritická než angažovaná. Eh, Chtěla bych říci také několik slov eh, o tom, jak moc užitečné je to, co Evropa udělá, tak abychom si mohli udělat realistický obrázek o tom, co Evropa v Bělorusku vůbec může udělat. To znamená eh, nejprve podpora občanské společnosti. Já si myslím, že EU eh, e nejspíš občanskou společnost v Bělorusku nezmění, případně nemůže zde občanskou společnost vytvořit, protože momentálně EU má poměrně omezený dosah do Běloruska. Většina populace asi o EU víceméně slyšela, eh, méně než polovina však asi bude vědět, co to EU konkrétněji je. A ještě méně lidí bude vědět, co EU přesně v Bělorusku dělá. A ti, kteří to vědí nejlépe, eh, jsou většinou v zahraničí. Takže angažovanost s občanskou společností do té míry, že by se občanská společnost měla nějakým způsobem vyvíjet nebo, nebo vytvářet, je velmi obtížná. Dále, podívejme se na tu kritickou angažovanost eh, z té strany angažovanosti. Eh, to jsme viděli až do prezidentských voleb v prosinci 2010. Eh, to byla poměrně nebezpečná cesta. Byla založena na myšlence, že EU může eh, určitým způsobem eh, zlepšit přístup oficiálních míst v Bělorusku. To, to je hodně akademický přístup, ale to je takový ten, taková ta víra v tu neofunkcionalistickou funkci evropských norem tím, že tedy běloruská elita přijme evropské normy, což asi nebylo realistické přání, respektive ne v tom krátkém horizontu, který jsme měli. Takže eh, nyní konečně dospíváme k toto angažovaně kritickému přístupu, který je tedy především kritický a eh, nyní tedy pokud je uplatnitelnost tohoto přístupu, běloruský ambasador kdysi řekl, že když eh, hovoříme o králících a mrkvích, tak vlastně v případě Běloruska máme samou mrkev a žádné králíky. Realisticky, co to tedy znamená? Eh, co může Evropská unie Bělorusku nabídnout? Zde vidíme dvě hlavní bariéry v tomto přístupu. Nejprve eh, je stále víc obchodu s členskými státy. Pokud chceme uplatňovat sankce, které opravdu zabolí, tak to není vůbec jasné, že s nimi členské státy, které s Běloruskem obchodují, budou souhlasit. Od, navíc od 25.11. zde máme tu, e, ten díl s ruskou vládou, která nabízí velké granty a v podstatě e, snižuje cenu zemního plynu o 50% pro Bělorusko, což znamená další stabilizaci pro běloruský režim. Takže máme nějaký klacek v ruce, který můžeme na Bělorusko opravdu použít? No, ve skutečnosti asi ne. Konec konců Bělorusko evropská politika je založena i na značně symbolické podpoře eh, Ruska eh, Lukašenkovu režimu. Podívejme se tady na možnosti pro politiku. Co to znamená v praxi? Potřebujeme politiku novou, jsme ve slepé uličce, kdy izolace nefunguje a přístup toho e, dvojrychlostního systému také nefunguje, potřebujeme nový nástroj. První možnost e, jsou nástroje na podporu občanské společnosti. E, pak se také musíme podívat, zda potřebujeme tvrdší sankce a za třetí, což by bylo to asi nejhorší, když jsem hovořila s jedním úředníkem z SVČ, ten hovořil o současném přístupu EU, ten řekl, že od EU se něco očekává. Konec citátu, což je um, hodně vnitřní pohled na věc a e, není to vůbec pozitivní. Za další, Mám zde asi čtyři nebo pět hlavních věcí, které musíme zohlednit, pokud jde o budoucí politiku EU vzhledem k Bělorusku. Za prvé jedná se o lepší využívání finančních prostředků, dále kredibilita, za třetí lepší znalost běloruské společnosti a běloruského režimu a za čtvrté eh, jasněji formulované cíle. K tomu prvnímu tématu lepší podpora Podíváme-li se, kolik peněz se už utratilo v rámci Evropského nástroje pro podporu demokracie a lidských práv eh, za roky 2009 a 2010, 750 eh, tisíc euro, Ehm, na Univerzitu pro lidská práva je to každoročně jeden milion a víc peněz si těžko můžeme představit. Samozřejmě je to hodně obtížná věc, ale faktem je, že hodně peněz teče do velkých nadací, což jsou ti běžní podezřelí a nerozšiřují občanskou společnost. Ehm, faktem je, že to nemusí být vždy občanská společnost, která je politická nebo opoziční, ehm, nicméně měla by mít určitý širší záběr. Navíc zde máme situaci, kdy evropské programy přitahují respektive od, odlučují hodně mladých lidí eh, od své země, dostávají je do zahraničí a otázkou je, zda tento odliv je eh, pozitivním. Eh, Mnoho studentů například odjede na stipendium a pak už v zahraničí zůstane a nikdy se nevrátí, což je něco, co bychom také měli reflektovat. Dále, kredibilita. Důvěryhodnost. Zde slyšíme hodně připomínek od nevládních organizací v Bělorusku, které říkají, že eh, přístup EU je takový dvojí. Na jednu stranu zde máme mít politiku větší izolace, ale na druhou stranu vidíme zvyšující se obchod, protože eh, a, a ta podpora, která se do Běloruska dostane, zůstane u elit a regionální pomoc je v podstatě nedostačující. Eh, občas dojde k uniku často i citlivých dat od někud eh, z komise nebo z SVČ, což ničemu nepomáhá. A podíváme-li se na sankce, tak zkrátka buď budeme mít hospodářské sankce, které budou tvrdé, anebo nebudeme mít sankce vůbec žádné. Takže v, v tomto smyslu, pokud se členské státy nedozhodnou na sankcích, které budou fungovat, tak je otázka, zda bychom měli ty sankce, o kterých si všichni myslí, že jsou nesmyslné, vůbec mít. E, I vzhledem k finanční krizi musíme si připomenout, že přes 600 tisíc lidí v Bělorusku ztratilo zaměstnání, takže jaký je smysl sankcí? E, ptala jsem se SVČ, jeden úředník mi odpověděl, že chce Lukašenka naštvat. E, je to ale smysl sankcí? Na to se musíme ptát. To je tedy další věc, eh, která je ke zvážení. Jaká je možnost využití sankcí v současném kontextu v Bělorusku? když máme, eh, když zde vidíme tu podporu ze strany Ruska a Číny, co tedy vlastně sankce z EU budou znamenat. Třetí důležitý bod znalosti. Běloruská občanská společnost se často zobrazuje jako něco, co vlastně neexistuje a kde pouze místo toho existuje jakási platforma pro východní partnerství. Občanská společnost je však nejspíše daleko, daleko širší. Nemáme zde pouze pro evropské elity, máme zde také umění, literaturu, univerzity. Eh, velice často nejde pouze o ideology, kteří by seděli ve, v věžích ze slonoviny v univerzitách. Jsou to často lidé, kteří velice dobře vědí, jak ten režim ve skutečnosti funguje zevnitř a zvenčí. Nicméně eh, nemají v podstatě vůbec žádné prostředky na vážný výzkum. Ale Opět zde je mnoho aspektů, které je potřeba zvážit. A teď už pomalu končím, pane předsedo. Pokud jde o cíle, vzhledem k dokumentům, které máme, je otázka, zda um, a jak mají probíhat reformy a co Evropská unie bude dělat. Zda tedy bude spolupracovat s režimem nebo ne. Implicitní eh, porozumění, které získáváme z eh, dokumentů EU, je, že potřebujeme alternativu, nicméně vyžadují eh, spravedlivou a volnou společnost, musíme se ptát, jaké cíle skutečně máme. Děkuji vám mnohokrát, paní doktorko Posová. Nyní dostane slovo Jean-Marie Redu z Federace pro lidská práva, který vydal briefing eh, na situaci v Bělorusku a poprosím vás, pane kolego, ne déle než pět minut. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Chceme vám poděkovat za to, že jste umožnili také zástupcům občanské společnosti se to vyjádřit, eh, co se týče eh, Bělorusy a zejména na základě usnesení z minulého roku k Alexi Běleckému mnoho organizací hájí osvobození pana Běleckého ne proto, že je místo předsedou důležité organizace a zástupcem tisku a novin, ale také proto, že je bojovník za lidská práva a stělesňuje vlastně současnou situaci, reflektuje změnu pohledu na represi v Bělorusku a za druhé, a to je zcela zásadní, E, případ ale Bělacký tady ukazuje nesoudržnost, nekoherentnost postupu Evropské unii, e, e, která prostě není jednotná ve své diplomaci. Již se tady hovořilo o tom, že jednou ze změn v pohledu na Bělorusko bylo, že čím více represivní chování ukazuje Rusko, máme tady snahu o represe zejména v souvislosti eh, s lidskými právy. V případě Aleše Bělackého to byl on, který v roce 2010 sám eh, se eh, byl konfrontován s prokurátorem na základě fiskálních záležitostí. Jak víte, je nemožné pro obhájce lidských práv, aby hájila nějaká banka v Běloruskou. A vlastně plán zatknout a držet ve vězení Bělackého byla nemožná, protože polský a litevský minister spravedlnosti protestovali, ale neexistovala funkčnost žádného mechanismu, který by posloužil eh, odstranění této represe. Teď jsme konfrontováni se situací, kdy běloruské úřady Eh, se snaží pokračovat v těchto represích. Eh, paní eh, Vjasna byla také zatčena a vyslýchána a nyní se ohrož, je ohrožován Helsinský výbor, kterému se podsouvá fiskální spronevěra. Toto jsou první indicie tohoto systému a dovolte mi, abych vám dala rychle dva další příklady, eh, eh, kde se má uplatňovat nějaká cílená sankce. Jedná se o zbrazení financování ale v případě Běloruska je třeba uvědomit si, eh, že asi 70 eh, ekonomiky je financováno státem a proto eh, v koordinaci s Evropskou unie a Spojenými státy třeba připomenout, že severoamerické sankce se týkaly zejména uhlíkových technologií. Eh, je třeba, a čelí se tady těmto sankcích zejména v oblasti petrochemie a v oblasti mm, rudného průmyslu. Basé euh, en France, au Royaume-Uni, euh, en Allemagne ou en Autriche, notamment des banques. V oblasti euh, ropy a plynu. Tyto podniky kde se masivně investuje mm, v Bělorusku, nebudou ohroženy eh, těmito sankcemi a neohrozí to funkčnost režimu. Naopak jejich obchodní obrat se zdvojnásobil v tomto roce. Eh, dámy poslankyně, páni poslanci, eh, rád bych tady zdůraznil nezbytnost podporu občanské společnosti v souvislosti s režim, ale to nemůže pomoci, eh, pakliže eh, tady nebudeme mít jasný a zacílený program. Eh, podpor občanské společnosti by měl být podporován záručními mechanizmy Potřebujeme tady koherentnější souhru, více aktérů a naprosto cílené akce a žádáme Evropský parlament, aby se vypracovala studie týkající se přímého či nepřímého financování režimu a také pozastavení konkrétní pomoci, než dojde k osvobození to neoprávněně držených ve vězení. Dva, zejména bychom měli 25. E, ledna toto poslí v době, kdy dojde k důležitému setkání se zástupci věsny a umožnit nám i pokračování diskuse s vámi. Děkuji za pozornost. Rugu, diamo ora la parola Děkuji mnohokrát. A nyní na dvě minuty stálý zpravodaj pro Bělorusko v AFETu pan Palecký, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem panelistům. Eh, myslím, že zcela výstěžně popsali situaci Bělorusko, která je velmi smutná. A rád bych, eh, poža- rád bych položil dva dotazy Eh, našim hostům, našemu hostu z komise. Nezávislý institut pro socioekonomické studie v prosinci eh, vedl průzkum veřejného mínění a výsledky eh, jsou následovné. 45 respondentů nedůvěřuje prezidentovi a 21 mu důvěřuje. Eh, hodnocení prezidenta Lukašenka ze strany voličů je 25, jeho vyhlídky pro dovoleb jsou 25 eh, šance úspěchu. Dále řada a podporců integrace eh, Počet podpůrců integrace z EU klesl ze 45 na 35 během jednoho roku a počet těch, kdo jsou pro integraci s Ruskem, se zvýšil z 35 na 41 za stejné období. Já bych se tedy rád eh, vyjádřil k těmto výsledkům, nebo z nich vyšel a zeptal se, jak se asi promítnou do, do parlamentních voleb. Dále všichni víme, že Rusko má v Bělorusku obrovský vliv, ne tak velký na Ukrajině, nicméně přesto eh, jak s Ukrajinou, tak s Běloruskem eh, mají i Ukrajina a Bělorusko mají, velké, mají dobré vztahy a Kyjev také může ovlivňovat situaci. Eh, jakým způsobem zástupci komise, když jednají s těmito zeměmi na samitech EU-Rusko, na setkáních s prezidentem Janukovičem a podobně, jak využívají, využíváte těchto nástrojů, abyste ovlivnili situaci v Bělorusku? Děkuji. Děkuji, pane Palecky si. A nyní eh, spolupředseda pracovní skupiny pro Bělorusko Runest, pan Sariuš Volsky, na dvě minuty, prosím. Děkuji. Jenom velmi stručně. Když se parlamentní schromáždění Euronestu snažilo přijmout prohlášení Bělorusku, nepovedlo se to, eh, protože všichni východní partneři odmítli podpořit z Evropského parlamentu, který byl velmi náročný a kritický. Což, myslím, je odpověď na jednu z otázek pana Víkanda. Zda tedy multilaterální uspořádání eh, pomáhá či nikoli. V tuto chvíli nikoli. Možná do budoucna bude určitou pákou. Za druhé, v Euronestu, mám, v Euronestu máme eh, pracovní skupinu pro Bělorusko, která spolupředsedám. Byla plánovaná na jeden rok, eh, její působnost byla prodloužena minimálně do příštích voleb. Zatím nepřinesla žádné výsledky. První zasedání proběhlo 21. listopadu Eh, setkali jsme se se sedmi lídry opozice z Běloruska. Eh, Martinov, minister zahraničí, odmítl účast. Eh, jsou plánované tři kroky. Za prvé, mini delegace do Minska pod vedením pana Gurmany z Evropského parlamentu, to je bývalý premiér Lotyšska a panem Diakovem z Moldavska za východní partnery v Euronestu. Za druhé, delegace Evropského parlamentu do Euronestu a v té pracovní skupině. Tady jsme zadali studii o Bělorusku s tím, že nám nejde pouze o popis situace, jaký zaslyšíme dnes, ale o vyhodnocení eh, chyb a deficitů v evropské politice vůči Bělorusku, což je, myslím, eh, to reálné téma. To, to je opravdu zajímavá otázka. Eh, příští zasedání Euronestu proběhne pravděpodobně v Dubnu v Baku Euronest se pravděpodobně pokusí a nepodaří se mu vyslat pozorovatele k volbám Bělorusku. Stručné, eh, stručně k tomu, co chybí. Eh, máme jednak je zde analýza tedy eh, situace Bělorusku a chybí nám geopolitický kontext. Rusko vlastně de facto neuznává nezávislost Běloruska a Unie má nedostatečnou strategii a politickou vůli poskytnout odpověď na problémy Běloruska. Myslím, že tady potřebujeme eh, spíše strategický eh, přístup, strategické úvahy, než pouhé násobení deskriptivních studií analýz. Děkuji, pane Saruševolské, není pan Kukan. Pokud možno na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Mám velmi přímý dotaz ohledně věci, která zde byla několikrát zmiňována. Eh, jakým způsobem směřovat evropskou pomoc do Běloruska tím nejlepším způsobem, tak aby dospěla eh, ke správným institucím, nevládním organizacím a tak dále. EU má různé nástroje. Zatím jedním z nich byl nástroj pro evropské eh, sousedství a partnerství. Nyní má EU nový nástroj pro leta 2014 až 2020. Je to nástroj pro evropské sousedství. Jak je váš pohled na zkušenost s využíváním, s implementací toho předchozího nástroje? Co byly nejsložitější body a jak bychom měli přistupovat k tomu novému nástroji, tak abychom skutečně dokázali eh, oslovit a pomoci těm eh, osobám, subjektům, institucím v Bělorusku, které jsou klíčové pro demokratickou proměnu, protože jsem přesvědčen, že trvalá změna může být jedině taková, která přijde eh, zevnitř společnosti, zevnitř země. Děkuji, pane Kukane. Nyní paní Gomez. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny prezentace, za všechna vystoupení našich hostů. Eh, skutečně ta situace je strašlivá. Eh, mě děsí nekoherentnost a nedostatek politické vůle, eh, kvůli kterému je náš postoj, postoj tak nekoherentní. A myslím si, že to klade o to větší odpovědnost na náš parlament, abychom situaci změnili, abychom tlačili na vlády a na evropské instituce, aby učinili to, co mají a co je třeba. A tady bych se ráda zeptala Eh, paní Bosa Zabena mohla, Zabena mohla eh, ještě přiblížit to doporučení eh, ohledně, ohledně toho, co by EU měla udělat. Dále bych se ráda zeptala za nám, ráda bych se zda paní Moro, zda je smysluplné, aby EU vyslala pozorovatelskou misi k volbám které samozřejmě eh, budou fraškou. A potom eh, ještě, ano, určitě parlament se musí řídit doporučením FIDH okamžitě zadat studii eh, o tom, které evropské podniky mají zisk na, z podpory tohoto strašlivého diktátorského režimu. Děkuji, paní Gomeš. Nyní pan Koval na jednu minutu, prosím. Děkuji bardzo. Eh, já podělám situaci, že... Děkuji mnohokrát. Eh, já sdílím ten názor, že o interní situaci v Bělorusku nevíme dost, chybí nám analýza. A myslím si, že EU je hodně pasivní v politice vůči Bělorusku. Pokud chceme, aby se v Bělorusku něco změnilo, měli bychom se zaměřovat také na vládu, na státní zprávu a na eh, inteligenci a média. Musíme vybrat několik cílových skupin a v podstatě musíme v těch oblastech, které jsem jmenoval, najít cílové skupiny, které budou pracovat na modernizaci. Musíme najít zkrátka elitu a nějakým způsobem si ji rozdělit. To je klíčem ke změně. Když chceme hovořit o společnosti a změnách v ní, v podstatě zachování normální úrovně aktivit, to je jenom zachování statutu quo, to všichni víme. Takže potřebujeme důkladnou analýzu vnitřní situace v Bělorusku a situace mezi těmi, kteří jsou u moci. Musíme se zaměřit na slabá místa, která by tedy byla nejslabší případě dosažení inflace, která už teď hraničí s hyperinflací. Děkujeme vám, pane kolego. Paní Ojoland má slovo. Jedna minuta. Děkuji. Yes, thank you. Sorry. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já velice stručně chci připomenout několik věcí, eh, kterých se v parlamentu, zde v parlamentu snažíme dosáhnout eh, v kontextu toho, že chceme dosáhnout skutečných změn a ovlivnit Lukašenkův režim. Minulý rok, myslím, ty rezoluce, které jsme přijali eh, vzhledem k Bělorusku, obsahovaly jeden velice důležitý návrh, který zatím však nebyl implementován a ten se týká výzvy po vytvoření běloruského fóra, které by bylo vytvořeno zde v Evropě na evropské úrovni a které by združovalo politiky z opozice, zástupce občanské společnosti z Běloruska a mohlo by být rovněž takovým magnetem pro mezinárodní pozornost, nejenom pozornost na poli EU. Ale pokud by toto forum bylo skutečně implementováno, představovalo by skutečný politický tlak na režim v Bělorusku zvenčí. A za další se chci vrátit k tomu dalšímu návrhu, který jsme diskutovali zde v parlamentu, jak ovlivnit tento režim. E, zde hovořím o hokejovém mistrovství plánovaném na rok 2014 a chci připomenout, že předseda Buzek e, nás k tomu loni v květnu a vlastně i e, v nedávné době vyzval Petr Šťastný ze Slovenska, bývalý hokejista, tento návrh také učinil a víme, že v kongresu v USA se o tom také hovoří. To by byla skutečná změna. To by znamenalo skutečný vliv na uh, tamní režim a uh, ukázalo by to, jaký je náš přístup k němu. Děkuji za slovo. Děkujeme vám, uh, paní Ojuland. Nyní pan Šoc, jedna minuta. Děkuji. Na rozdíl od abstrakté analýzní analýz já nezastávám názor, že dosavadní pozice a konání Evropské unie v souvislosti s Běloruskem by bylo bývalo špatné, zcela naopak. Ačkoliv je třeba samozřejmě konstatovat, že situace se bohužel nezlepšila, ale zhoršila. Proto Toto téma je na radě jednání ministrů zahraničí Evropské rady znovu na vyjednávání. Já nejsem žádným přítelem pro auge, eh, obecné a rychle zaváděné sankce, protože se většině nedotknou mocenských struktur, ale občanské společnosti jako takové ale v případu Běloruska existuje jenom málo podniků, eh, které se nenacházejí ve státní majetku, přičemž eh, státní majetek je, a je to klika kolem Lukašenka. A eh, to znamená, že tím se nenaštve Lukašenko těmito sankcemi, ale e, e, vlastně e, zbaví se těch málo podniků, které nejsou ve státních rukou, možností. Mohu vám dát další informace k takovému typu podniku a zajímalo by mě, jakou mírou do jaké míry můžete vytvořit semknutou pozici Evropské unie v této otázce. Otázka na paní Mojrovou. Existují vůbec ještě vyjednávání s, Rusko, s běloruskou vládou týkající se eh, propuštění eh, zatčených a vězněných? Děkuji a nyní pan Galer na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát. Já mám také nejprve zcela konkrétní otázku na paní Morovou a sice jak mm, pěstujete kontakty přímo na místě v Minsku? Možná, že to děláte. Já bych to dělal tak, že bych využil veškeré příležitosti při jakýchkoliv akcí organizovaných buď opozičními stranami nebo umělci prostě eh, eh akce lidí, kteří nejsou stoprocentně za režimem. Na takové akce bych si prostě stoprocentně chodil a svou přítomností bych ukazoval podporu, protože režim ví, na jaké straně stojíme. Není vlastně tajemstvím, na jaké straně stojíme, čili zajímalo by mě, zda to činíte. Druhá otázka. Již v minulosti jsme eh, dávali podporu po eh, rozhlasovým vysílačům v běloruském jazyce, eh, protože internet není svobodný, to je problémem, tam není možné vždycky internet, dostat se na internet, zatímco rádio snad je tam slyšet vždycky. Mm, eh, a jak to vypadá s restrikcemi vůči těmto osobám. Mohli bychom to rozšířit takovým způsobem, jako jsme to kdysi praktikovali v západním Německu v Salzgitteru. To bylo místo, které vlastně sledovalo a registrovalo veškeré zločiny, ke kterým docházelo v NDR. Skutečně i jmenovitě se všemi, včetně bachařů. E, a vysílalo se to také a to znamenalo skutečně veliký vliv u těch, kteří utlačovali. Um, Eh, v NDR. Čili ptám se, zda by něco takového nebylo možné taky zavést, aby to eh, vyvolalo strach v těch strukturách provozujících restrikce. Další kolega, prosím. Já chtěl povědět o situaci v Magionci. Děkuji mnohokrát, říká pan Migalsky. Děkuji, pane předsedo. Já chci zmínit jeden případ, který vyžaduje naši okamžitou pozornost. Včera polský tisk napsal, že někteří politický vězňové v Bělorusku eh, se dobrovolně zraňují nebo se pokoušejí o sebevraždu nebo jsou znásilňováni ve věznicích. A to si vyžaduje naši okamžitou intervenci. Eh, chci na vás proto apelovat. To vše, co jsme zmiňovali, ta stipendia, ehm, kompromisní dohody s Lukašenkem, aby byl ochotnější jednat s námi spíše než s Ruskem, nebo různé snahy o diskusi s, s režimem, to je jasné všechno, ale já si myslím, že ta politika trestu a odměny není příliš konstruktivní. Já si myslím, že by měla nahradit efektivnější politika, nicméně to je něco, co musíme do budoucna prodiskutovat. E, zároveň však žádám o okamžitou, ještě dnes, o okamžitou intervenci ve spojení s tím, co se děje v tamních věznicích, protože život a zdraví těchto vězňů jsou ohrožovány. Dimitri Bandarenko například, jeden z nich, kteří, z těch, kteří jsou uvězněni, jasně řekl, že se obává o svůj život eh, v nejbližších dnech a to vyžaduje naši okamžitou intervenci. Eh, děkuji, říká pan předseda. Eh, pan Lízek, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám jednu poznámku, jednu věc chci jasně říci a chci na vás apelovat. Eh, nejprve tady ta poznámka, já si myslím, že v případě nedemokratických režimů a Konkrétně v případě omezování opozičních stran bychom měli jednat za zavřenými dveřmi, protože se nechce, nemůžeme ptát na všechno, na co bychom se chtěli ptát a nemůžeme slyšet odpovědi, které bychom slyšet chtěli, protože to v Minsku velice dobře poslouchají. Za další jedna věc, co chci vyjasnit, jeden předřečník řekl, že polské a e, litevské úřady e, informovali o Alesi Bělevském. E, já bych to chtěl vyjasnit. Ty informace byly přeposlány generální prokut, prokut, prokut, prokurat, no, prokulaterou, prostě státním prokurátorem a v podstatě nejedná se tím pádem o kritiku polského právního, polských právních služeb jakékoliv uniky informací byly náležitě potrestány. A nyní tedy otázka na paní ambasadorku. Máte nějaké signály, že volby v září budou třeba demokratičtější, neříkám demokratické, ale demokratičtější než doposud. Máte nějaké signály, že by je někdo například chtěl eh, v, eh, v, řídit nebo eh, speciálním způsobem přepočítávat podané hlasy? A nakonec se chci zeptat, jestli náhodou nepotřebujeme konkrétní závěry rady ohledně Běloruska. Děkuji, kolego Lízeku, pan Lamsdorf, jedna minuta. Punkt Velice krátce jenom k jednomu bodu, co se týče působení ve veřejné, veřejné veřejnosti. Tady sankce nic nedosáhnou. Zatímco působení během mistrovství v ledním hokeji je obrovské. Prostě bude se hodně vysílat v televizi a já považuji ten pokus, aby k tomu došlo, aby se změnila určitá věc v roce 2014 za chybnou. Vím také, že Mezinárodní hokejový svaz je nezávislou institucí, kde Evropská unie nemůže vykonávat žádný vliv, ale učinit ten pokus, abychom sebrali Lukašenkovi jeho triumf, který by mohl dosáhnout během toho mistrovství, protože by ho všude filmovali. Děkuji. Děkuji, pane Lambsdorfe. Hlásí se ještě někdo o slovo? Holt Jegl, minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Děkuji za všechny informace a také za tuto zajímavou diskusi eh, eh, eh, zpráva, kterou v současné době zpracováváme k represivním režimům, mě vede k otázce, zase může eh, podařit Evropské unii díky sankcemi skutečně něco pod, eh, změnit eh, v postoji prezidenta, ale přitom nezatížit, nestížit způsob života občanských společností, jak funguje spolupráce mezi komisí a Evropskou službou pro vnější činnost s jednotlivými členskými státy při identifikaci a zmrazování má majetku, eh, které mají osoby z Běloruska, které by měly být dočeny sankcemi jinde. Mají je jinde eh, jak to vypadá se zákazem vstupu do určitých států. Dodržují to jednotlivé země a je toto opatření účinné. Bělorusko Eh, kontakty s Běloruskem by neměly být naprosto přerušeny, ale kde vidíte priority? V demokratické výstavbě nebo také v podpoře hospodářského rozmachu? Jsou tady vůbec úvahy v tomto směru něco činit? Děkuji. Děkuji vám. Máme strašně málo času, vlastně skoro žádný. Eh, už jsme v spoždění a proto bych vás rád požádal, abyste eh, dodrželi mm, pětiminutové odpovědi a začneme s panem doktorem, prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě všichni se shodneme na jedné věci, a totiž, že bychom si přáli, aby se situace v Bělorusku eh, výrazně lišila od té současné. Zda jde o selhání eh, evropské zahraniční politiky, ta současná situace, jak někteří z vás možná tvrdili. Já myslím, že bychom neměli přelížet, že tady přitom existuje eh, odpovědnost na jedné důležité straně, a tou je nejvyšší moc v zemi a podporné struktury. Ta Situace ve východní a střední Evropě je taková a mohu nyní z radosti dodat také Evropské federaci je taková, že když se lidé postaví za svobodu a demokracii, nebo když tak učiní eh, na severu Afriky, eh, tak, tak mohou činit, ale v Bělorusku tak nemohou činit ani tichým protestem. Několik z vás poukazovalo na potřebu strategického přístupu a vnímání geostrategických souvislostí. Samozřejmě my nejsme slepí vůči tomu, že hospodářská integrace přes Eurazijskou unii, on se ten název mění, ale přes tento integrační mechanismus mezi Ruskem a Běloruskem a Kazachstanem a také akvizice eh, klíčových aktiv v běloruské ekonomice ze strany ruských podniků, eh, že díky tomu všemu se ruský vliv výrazně posílil. Zda můžeme reagovat stejnými prostředky? Ne, nemůžeme. Víte přesně, jaké, jakými nástroji disponuje evropská zahraniční politika. My se nestáváme vlastníky státních podniků, nenakupujeme klíčová aktiva, také nemůžeme poskytnout miliardy jednotlivým dílčím zemím v našem sousedství. Můžeme eh, pouze vycházet s aspirací lidí, kteří chtějí žít ve společnosti, kde občané mají eh, zaručená svá práva a eh, chtějí žít tak, jak, eh, jako občané okolních zemí. Jsme si samozřejmě velmi vědomi potíží s, s multilaterálním rámcem ve východním partnerství. Pane Sarušivolský jste upozornil na potíže v kontextu Euronestu. My jsme měli paralelní situaci na samitu východního partnerství ve Varšavě. A byl to nešťastný okamžik, kdy jsme se snažili eh, formulovat eh, závěrečné prohlášení, protože několik, ne všichni východní partneři si nepřáli eh, dohodu ohledně jednoho odstavce, který se stavil kriticky k situaci v Bělorusku. Solidarita mezi sousedy, společná historie, ale především také hospodářské zájmy zde převážily. To byl tedy klíčový eh, okamžik a my jsme proto raději šli cestou pouze eh, evropského prohlášení, prohlášení pouze za Evropskou unii. Nicméně eh, to je tedy skutečností, že situace v východním partnerství není zatím vypadá takto. Ale potvrdila to také Rada a pan předseda Van Rompuy a pan předseda Barroso, že si přejeme, aby i nadále Bělorusko bylo zapojeno do východního partnerství a chceme na této půdě vést diskuse o osvědčených postupech reformy, jak politické, tak hospodářské. Zazněla zde otázka, zda bychom neměli vytvořit běloruské fórum. Samozřejmě my jsme připraveni vstoupit do konkrétnějšího dialogu o této věci, následně po vašem usnesení. A několik lidí také hovořilo o otázce, zda bychom se neměli více angažovat v tom tématu ledního hokej. Člověk nemusí být hokejista, aby věděl, že eh, toto bude mít obrovský dopad na veřejné mínění. Eh, o tomto už se začalo diskutovat eh, v radě. Je několik členských států, které jsou pro, je několik států, které jsou proti tomu míchání sportu a politiky. Týká se to i olympiády organizované Moskvou a tak dále a tak dále. Co by mohlo snad dospět ke koncenzu je to, že by se mohla požádat o zprávu Mezinárodní hokejová federace. Možná bychom jí my mohli dát informace o tom, co to bude znamenat pro občany a sportovce v této dané zemi. Takže diskuse na to téma už eh, začaly a eh, samozřejmě kolegové už také upozorňovali na to, že i USA v této věci zaujímá eh, stanovisko. Pokud jde o to centrální posuzování Eh, posuzování trestů, eh, takovýto nějaký seznam, eh, jako byl v Německu, v podstatě už existuje, může si ho každý přečíst, je tam uvedeno, jaká osoba, na jaké funkci, z jakého důvodu byla sankcionována, ať už například konfiskací majetku nebo zákazem výjezdu. Pan Šulc se ptal, zda bychom neměli do této aktivity zapojit více podniků. Eh, my stále pokračujeme a postupovali jsme podle principu aplikování cílených, cílených opatření, eh, která v podstatě budou dopadat pouze na ty, které, kteří utlačují eh, jednotlivce a pokud jde o firmy, které požívají Eh, firm, které představují důležité podpůrné pilíře pro celý režim. A tohoto se budeme i držet. To znamená, že je možné, že se na seznam dostanou ještě další konkrétní firmy, ale na čem se asi neschodneme, jsou nějaká sektorální nebo všeobecná opatření, případně obchodní embarga, eh, která by se měla na Bělorusko aplikovat a která byla i navržena. Poslední věc, kterou chci zmínit, a tím už se dostávám eh, nakonec, pane předsedo, Eh, je otázka paní Jekle, A tedy konkrétně ta práce v terénu je velice, velice složitá. Eh, já chci poděkovat všem eh, kolegům v týmu a všem našim vyslancům v Minsku, kteří pracují za velice obtížných podmínek v režimu, v režimu kterým práci rozhodně nezjednodušuje, protože diplomatická aktivita eh, často není, není prováděna volně a je velice těžké identifikovat osoby, které to zapřičinují. Eh, Momentálně se hovoří o seznamu eh, nějakých 135, eh, dalších 135 k těm deseti osobám, které už eh, aktivně identifikujeme. Často to zmražení prostředků je naprosto standardní, když hovoříme o Sýrii, Barmě, Líbii a konec konců i o Bělorusku. Zkrátka to funguje všude a každý členský stát má svou prováděcí zprávu, která je zodpovědná za to, ehm, tyto finanční prostředky ve všech bankách a institucích eh, podrobovat přeskumu. A poslední bod, který byl zmíněn, to je ta černá listina. Eh, tu lze rozšířit, eh, to je efektivní opatření, ale samozřejmě na tom seznamu nech, nelze mít tisíce položek, eh, musí to být seznam velice přesně cílený a musí se jasně stanovit, kdo na něj přijde a kdo ne. Eh, nicméně vaše otázka je určitě správná v tom smyslu, že nelze postupovat pouze politicky, ale i z hlediska hospodářské liberalizace. Eh, ten region eh, podnikl už první opatření a doufejme, že budou brzy následována dalšími, tak abychom nepostupovali pouze podle politického schématu, ale i podle schématu hospodářského. Děkuji mnohokrát za slovo. Děkujeme mnohokrát, pane doktore. Nyní Paní Morová, prosím, eh, co nejstručněji, děkuji vám. Starting with the quiz. Já začnu nejprve s otázkou procenta podpory uších vazeb na EU versus uší vazby na Rusko. Ano, to procento se skutečně změnilo v posledních několika třech, čtyřech měsících eh, od toho posledního průzkumu, který INCEPE, ten institut, který jste zmiňoval, realizoval začátkem podzimu. Ale stejný závěr, ale má to i objektivní důvody, které jsem již zmiňovala, eh, případně mimo jiné také eh, odchod pracovních sil do do Ruska a stále se posilující před našimi očima neustále rostoucí hospodářské vazby mezi Běloruskem a Ruskem. Eh, podniky, například letecké společnosti, říkají, ano, máme méně pasažérů do eh, směru na západ a stále více cestujících eh, do ruských destinací. Také jste zmiňovali mírný nárůst popularity prezidenta Lukašenka oproti předchozímu eh, průzkumu, kde to bylo 21%, to je úplně, úplná, eh, úplně nejnižší hodnota historicky, nyní to bylo 25%, ale je to stále velký propad eh, od mnohem dřívějších průzkumů, kdy ta popularita se stála někde na 50, 60, 70%. Ovšem pokles popularity prezidenta se nepromítá do nárůstu popularity, popularity eh, hlavních představitelů opozice. Eh, je to, jde o pouhé vyjádření protestu proti situaci, ve které Bělorusové mají pocit, že žijí nyní kvůli hospodářské krizi. Pokud je o tu otázku evropské pomoci, pořádáme pravidelná koordinátorská setkání dárců eh, se všemi eh, zúčastněnými a zainteresovanými stranami, totiž jde o členské státy či nevládní organizace. A také vedeme konzultace s nevládními organizacemi a zejména s organizacemi v oblasti lidských práv přímo v Bělorusku, pokud je o pomoc, projekty, eh, na co by se pomoc měla zaměřit. Dále zde byl dotaz, zda opozice, nebo respektive dotaz na pozorování voleb. Já si myslím, že to je věc, která platí nejen pro Bělorusko, ale pro jakoukoliv zemi s podobným eh, přístupem k volbám. Naši preferenci, to preferenci dané země by bylo, aby tam nebyli žádní pozorovatelé, žádní novináři a my se ty volby uspořádáme po svém. Já tento přístup nepodporuji. Já si nemyslím, že by nemělo smysl vyslat pozorovatele. Ale Bělorusko přizvalo pozorovatele z ODIHR, pokud si pokud se vzpomínám, což jiné země v regionu nečinili. Ty odmítly pozvat pozorovatele eh, z ORIHR, eh, protože v, eh, v, OSE, v OBSE tedy platí, že pozorovatele vyšleme pouze, pokud toto země požádá. A země kolem Běloruska tak neučinili. Dále opozice rozdělená část eh, si myslí, že by se vůbec neměla zúčastnit voleb, protože ty volby jsou fraškou. Jiní se domnívají, eh, jiní v opozici se domnívají, že je to cesta, jak oslovit občany, protože v rámci předvolební kampaně tady vzniká tato příležitost. A tím se dostávám k otázce dalšího eh, poslance či poslankyně. Zda se objevily nějaké signály, že nadcházející volby v roce 2012 by mohly být demokratičtější. Domnívám se, že vždy bychom si měli zachovat určité očekávání. Pokud se vzpomeneme na období, dokonce ještě koncem odpoledne 19. prosince 2010 došlo ke zlepšení. Pozorovatele mohli vykonávat svoji činnost samozřejmě v mnoha méně. Bylo tam eh, mnohem méně eh, zástupců politických stran, kteří měli eh, příležitost vykonávat činnost pozorovatele Pokud je o politické vězně, eh, jsou zde znepokojivé signály ohledně podmínek, eh, za nich jsou vězněni někteří političtí vězni. Šéfové misí EU požádali o právo návštěvy některých těchto vězňů, eh, abychom zjistili jejich zdravotní stav. Zeměna té jsme požádali u těch vězňů právě, kde se ten stav zhoršil. A pokud jde o propuštění politických vězňů po prvním říjnu, jak jsem zmiňovala, došlo k, k propuštění některých vězňů. Lukašenko několikrát uvedl, mohu i citovat, pokud se to i EU přeje, tak je můžeme propustit. Ale problém spočívá v tom, že propuštění e, musí předcházet žádost o omilostnění. A tu vězni nepodepíšou. Když já se domnívám, že e, v prezidentské republice s těmi pravomocemi, které má prezident Lukašenko, mohl prokázat velkorysost a Eh, vydat milost a tak propustit zbylé politické vězně. Doufám, že jsem odpověděla na všechny dotazy. Pan poslanec mluví bez mikrofonu. Mikro. We, uh, my se pokoušíme čas od času setkávat se zástupci opozice, ale chci říct, že se, co možná snažíme setkat se vždy se všemi najednou. Ne tedy v rámci individuálních setkání. A pokud dovolíte, už se k tomu vyjadřovat nebudu. Eh, děkuji. Pan Bosev, paní Bosev, ne déle než pět minut. Dobrá, děkuji. Já bych odpovídala na to týkající se těch politik a budu velmi stručná. Nejprve pokud je o občanskou společnost, a to se v podstatě týká i toho, eh, co jsme teď slyšeli, často slýcháme od mladých lidí z nevládních organizací, ne nutně z opozičních nevládních organizací, ale politických, v tom smyslu, že se chtějí angažovat a změnit společnost v Bělorusku. Mnoho těchto organizací vyjadřuje obavy, že vlastně vůbec nevědí, jaké existují programy, není s nimi nic konzultováno a velice často eh, v podstatě se s nimi konzultuje pouze v rámci některých skupin občanské společnosti v EU, což není nutně špatné, není špatné promluvit si s opozicí, ale občanská společnost eh, má daleko širší záběr a pokud jsem správně chápala výsledky svého výzkumu, tak je to tak, že mnoho organizací si připadá vynechaných ze veškeré konzultace, takže jsou to vlastně vždy ti samí lidé, kteří dávají své poznatky komise a je to skupina lidí velmi malá. A e, možná, že by toto mohlo být rozšířeno, tedy jak jsme teď slyšeli. Teď tedy k těm sankcím, e, cíleným sankcím proti elitám. Opět i to by bylo užitečné a několik projektů od Konrad Adenauer Stiftung už existuje. Bylo by to dobré, e, abychom lépe pochopili, jak ten systém vlastně funguje. Jaké jsou ty proevropské, protievropské směry, jaká je bezpečnostní situace, a jak to vypadá s úředníky v rámci běloruské vlády. Kdo jsou přesně tito lidé a koho máme podporovat tak, aby ten proevropský směr byl silnější. Vlastně nyní máme velice málo znalostí o tom, jak ten jejich interní systém funguje a kdo je za co odpovědný, takže i tento výzkum by byl velice užitečný. A nakonec, eh, pokud jde o naše cíle, eh, v rámci regionální spolupráce se nezdá být jasná situace v tom smyslu, jaké projekty budou pozastaveny vzhledem k Bělorusku na eh, regionální vládě a které ne. Já jsem hovořila s SVČ a v podstatě mi bylo řečeno, že žádné restrikce nejsou, regionální projekty pokračují. A pokud jde o sektory, tam jsem hovořila s úředníky a tam mi zase říkají, že jim někdo řekl, aby ty projekty byly zastaveny, aby nepokračovaly. Takže ani zde nemáme jasné stanovisko a nemáme, nevysíláme jasný signál běloruské vládě. Děkuji vám. Děkujeme vám, eh, paní kolegyně. Eh, A za závěrečné poznámky dostane pan Potasjevič, šéf delegace. Eh, děkuji. Možná to nebude tedy závěr té debaty jako takové, ale dovolil bych si dvě drobné poznámky. Jednak chtěl bych podpořit a vlastně zopakovat výzvu pana Migalského eh, na paní velvyslank, na paní ambasadorku, Eh, tak v tom smyslu, aby proběhla okamžitá kontrola podmínek, eh, za jakých jsou vězněni někteří vězni, zejména pan Bandarenka, eh, protože pokud existuje skutečné riziko jeho zdra- pro jeho zdravotní stav vzhledem k podmínkám, v jakých je zadržován, je potřeba jednat co nejdříve. Takže bych rád, abyste požádali své spolupracovníky z mise EU, aby prověřili zejména jeho situaci. A druhá věc, eh, chtěl bych eh, všem účastníkům poděkovat za aktivní účast a za příspěvky, ne pouze členům delegace, eh, neúčastnili se diskuse jenom oni, což je velice jasný signál zástupcům běloruského režimu, kteří jsou zde zastoupeni, v tom smyslu, že Bělorusko Eh, je hodně vysoko na seznamu priorit Evropského parlamentu a situaci tam nebudeme opomínat. Nebudeme opomínat situaci těch, kteří se tam angažují o prosazování lidských práv a demokratických hodnot přímo v terénu. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Dobrá, děkuji, říká pan předseda. Eh, já děkuji všem, děkuji všem spoludebatníkům, děkuji všem zpravodajům a uvidíme se 23. ledna v 15 hodin v Bruselu přeji hezké odpoledne a hezký nový rok.